Muy buenos días, señoras y señores. Vamos a empezar esta audiencia pública. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych eh, tedy zahájila toto veřejné slyšení. Dovolte mi nejprve jménem předsedkyně výboru ITRE, paní Amalie Sartorio, která dnes bohužel nemohla přijít mezi nás, abych vás tedy přivítala jejím jménem. Vítejte na tomto veřejném slyšení o inici- Evropské in- občanské iniciativě One of Us, jeden z nás. A je to druhá evropská E, e, občanská iniciativa, která e, přišla do Evropského parlamentu od přijetí Lisabonské smlouvy. A výbor ITRE měl příležitost tedy toto uspořádat spolu s výborem DV a Jury a s petičním výborem. Signatáři této iniciativy velmi důležité iniciativy mají dnes příležitost prezentovat svá stanoviska a vést dialog s poslanci tohoto parlamentu. Takže jsem vás chtěla přivítat, přivítat zástupce této iniciativy, především předsedu iniciativy pana Gregora Hopinga, který je ode mě nalevo Pupinka. Eh, Gregor Pupi, pupinka. Eh, že blahopřeji k tomu úsilí, kdy se vám podařilo získat více než milion podpisů pod tuto iniciativu. Je to iniciativa, která by si přála změnit nařízení Horizont 2020 a eh, nařízení eh, nástroje financování pomoci, rozvojové pomoci. A chtěli bychom také poděkovat oběma komisařům, kteří tady jsou, Kvin ehm, a Spibal, a eh, uslyšíme tedy z první ruky eh, názor komise k těmto návrhům. Jsem přesvědčená, že dnešní setkání bude velmi důležité, proto aby komise mohla odpovědět signatářům této iniciativy. Myslím, že to také umožní garantovat konstruktivní linii v rámci této iniciativy, což vždy ostatně eh, komise zastávala. Eh, komise musí eh, poskytnout oficiální odpověď do 28. května tohoto roku. Je nás tady dnes velmi mnoho a mnoho dalších osob nás sleduje na internetu, takže vítáme tady i všechny posluchače na internetu. Na závěr svého úvodu eh, řeknu pár slov o struktuře tohoto slyšení. Toto slyšení spolupořádají tři parlamentní výbory spolu s petičním výborem. A eh, dovolím si uvést pár změn v programu, které nastaly na poslední chvíli a já doufám, že s těmito změnami programu budete všichni souhlasit. Takže po těch úvodních eh, poznámkách eh, si vezme slovo pan Puping jako mm, předseda občanského výboru a seznámí nás s iniciativou One of Us. Poté pokud dorazí, ale vidím, že už je tady, výborně. Čili potom dám slovo paní Françoise Castex. Jak se zdá, tak jste se vymanila z bruselské dopravy. Eh, je to místo předsedkyně eh, výboru Jury, dále pan Kašman, který zastupuje výbor Jevy, Jeve a eh, pan Jár, petiční výbor. Každý z těchto tří řečníků bude moci říci něco na úvod a já potom dám slovo oběma komisařům a jakmile jejich vystoupení skončí, spustíme rozpravu. Jak vidíte v programu, budeme mít dvě části eh, diskuse. Jedna se bude týkat financování výzkumu a druhá část zasedání se bude týkat rozvojové pomoci v Evropě. A v rámci každé části budeme postupovat tak, že nejprve dostane slovo občanský výbor na obecní úvod desetiminutový, potom zazní několik stručných prohlášení kolem čtyř minut na osobu ze strany zástupců eh, parlamentních výborů a potom ehm, otázky a odpovědi mezi poslanci a zástupci Eh, výboru občanů za přítomnosti komise. Chci vás všechny poprosit, abyste nepřekračovali udělený čas. Výbor občanů bude mít 10 minut na zodpovězení formulovaných otázek a chtěla bych připomenout, že vysocí představitelé komise budou přítomni každé té diskuse a budou se moci stručně vyjádřit, případně odpovědět na otázky buď výborů nebo, nebo e, výboru občanů e, v těch jednotlivých oblastech. Takže Nyní můžeme spustit zahájení tohoto slyšení a já dávám v první řadě slovo předsedovi výboru občanů, panu Pupinkovi. Máte slovo. Merci, madame la présidente, pour votre... Děkuji, paní eh, předsedkyně, za vaše přivítání a děkuji Evropskému parlamentu který uspořádal toto slyšení. Děkuji všem početným přítomným, děkuji i těm, kteří sledují toto slyšení po internetu. Toto je důležitý den ze dvou důvodů. Je to den důležitý, za prvé proto, Eh, téměř 2 miliony evropských občanů veřejně jak si podává svědectví před evropskými institucemi o eh, lidskosti a důstojnosti eh, života každého člověka od početí. Někteří toto neradě slyší, ale je důležité, aby to zaznělo a proto jsme tady. Druhý důvod, proč je tento den důležitý, je demokratická legitimita evropských institucí samotných. Je známé, že evropské instituce trpí nedostatkem demokratické legitimity. S z pohledu evropského lidu. Podle našeho názoru dnes není konec této iniciativy. My jsme nesezbírali téměř 2 miliony podpisů jenom proto, abychom uspořádali schůzi, která výborně proběhla včera v Evropské komisi, a to nás samozřejmě těší, nebo jenom proto, abychom uspořádali slyšení v Evropském parlamentu. Slušeních eh, v Evropského parlamentu jsme uspořádali několik, několik ročně na různá témata, sály byly vždy plné a není nutné dávat dohromady 2 miliony podpisů pro to, aby se takové slyšení dalo uspořádat zas. Z demokratického pohledu my očekáváme, že parlament a rada budou diskutovat v příštím volebním období o našem legislativním návrhu. A očekáváme, že komise, která si již ověřila, že náš legislativní návrh spadá do působnosti Evropské unie a je v souladu se smlouvami a základními právy, že nebude činit překážky z osobních politických důvodů dobrému fungování institucí a že přijme Eh, to, že se o tuto iniciativu bude mm, podílet s občany. Svým způsobem eh, eh, byla požádána smlouvami, aby se vzdala výlučnosti své práva legislativní iniciativy. A já to tady říkám přímo v parlamentu. My očekáváme, Eh, plnou podporu od Evropského parlamentu, aby eh, jak si uh, uskutečnil ty výsledky Evropské inici, občanské iniciativy. Nebudeme si zastírat samozřejmě, že pro komisi je těžké vzdát se její uh, výlučné uh, pravomoci iniciovat legislativu, ale my ji rozhodně pomůžeme. J'ai donc, j'ai donc l'honneur. Takže eh, je pro mě čest se na vás obrátit jakožto zástupce organizačního výboru eh, občanské iniciativy Jeden z nás. Je to občanská iniciativa, která dosud získala největší počet podpisů napříč Evropou. Iniciativa Jeden z nás získala téměř 2 miliony podpisů což z ní činí první iniciativu dosud a největší iniciativu v historii evropských institucí. Náš požadavek je v kompetenci Unie a je slučitelný s evropským právem a základními právy a to již bylo ověřeno a potvrzeno Evropskou komisí při předběžném proskoumání eh, žádosti o oficiální zaregistrování iniciativy. Čili tato iniciativa naplnila všechny podmínky pro to, aby nyní předložila legislativní návrh, který bude muset být po volbách projednán příštím parlamentem i radou. Předmětem dnešního slyšení není předjímat politické diskuse, které proběhnou na základě našeho návrhu. Ale je to pro nás příležitost, pro nás, kteří zastupujeme téměř 2 miliony občanů, detailně vám vysvětlit naši žádost. Naše žádost je jednoduchá a přesná. Opírá se o evropské aky a je spravedlivá a prospěšná z úcty k životu a důstojnosti každé lidské bytosti my žádáme zahrnutí etického ustanovení v evropské legislativě, která by eh, výslovně vylučovala financování Eh, jakýchkoliv aktivit, které vedou nebo eh, přímo nebo nepřímo k, zni, k ničení lidského života. Je to etická klauzule, která se vztahuje především na financování biotechnologií, které využívají a likvidují evropské eh, eh, lidská embrya, eh, případně potraty. A tato iniciativa žádá, aby v evropském právu dobu byl zaveden následující princip, cituji, žádný evropský eh, fond nesmí být eh, využit pro aktivity, které ničí lidská embrya nebo předpokládají eh, destrukci těchto embryí. Proč? Je to proto, že každé lidské embryo je jedním z nás. To je poselství dvou milionů evropských občanů, které máme čest předložit tomuto schromáždění. Toto poselství je možná pro některé těžké slyšet tak jako každou pravdu. Je v rozporu s naším egoismem, moci likvidovat nežádoucí děti, eh, moci využívat lidská embrya pro průmyslové účely, moci omezovat demografický růst chudých zemí a nutit jim naše, náš styl života, to jsou e, možnosti, které vás vyzýváme, kterých bychom se měli vzdát ve prospěch lidských bytostí, které jsou sotva splozené. E, naše iniciativa je proti každé aktivitě, která e, ničí a zabíjí lidské bytosti. Naše iniciativa je veřejným poselstvím svědomí milionů evropských občanů, kteří uznávají, odráží lidskost a jedinečnost každého eh, člověka od okamžiku jeho početí. Toto poselství my víme, že někteří lidé a organizace, kteří jsou zde zastoupeni, jsou eh, rozhodně proti Eh, tomuto názoru. My víme, že tyto organizace, které podporují potrat a neetický výzkum na lidských embryích, zdánlivě jsou daleko mocnější než my. Koho zastupují? významné finanční zájmy, nadnárodní lobby, která hájí menšinové a ideologické zájmy. A vedle toho jsme my, občané, působíme slabě, máme málo prostředků, máme málo moci, ale toto svědectví eh, svědomí zůstává. Naše iniciativa byla podpořena spoustou dobrovolníků, kterým děkuji, a získala podporu obrovského davu evropských občanů, kterým děkuji. Daleko početnější než jakákoliv jiná evropská petice. V tomto davu podporovatelů byli sami dobrovolníci, žádný nekonal z osobního nebo finančního zájmu, všichni jsme jednali proto, že jsme věnovali pozornost hlasu svědomí, který nám říká, že život každého jednotlivce začíná v okamžiku početí. A proto každé lidské embryo již je jedincem a zaslouží si úctu. Základní důvod této úcty je jednoduchý. Člověk je víc než věc nebo zvíře. Každý člověk má svědomí, které mu umožňuje rozlišit, co je pravda a co je správné. A právě v duchu tohoto svědomí žádáme aby žádný evropský fond ne, nepřispíval na aktivity, které ničí lidská embrya nebo s nimi počítá, s jejich likvidací. Proto, abychom to e, viděli jinak, museli bychom věřit, že člověk je jen zvíře. My žádáme od evropských institucí, aby více respektovali lidské bytosti. Dva miliony Evropanů žádají od evropských institucí, a my žádáme od evropských institucí, aby zvýšili úroveň těchto hodnot, aby se zvýšila humanita. Tento pokrok vyžaduje to, abychom si uvědomili, že skutečná lidská bytost existuje již před svým narozením, od okamžiku splození. A takový každý člověk má nestezitelná práva a zaslouží si spo- eh, ochranu eh, od společnosti v důsledku jeho zranitelnosti. Čili dnes už se nemůžeme skrývat za svou neznalost, abychom odůvodňovali ničení lidské lidských embryí a plodů. My dnes víme, sama věda nám říká, že každý jednotlivý život je nepřetržité kontinuum od splození po smrt. A víme, že od svého splození je člověk vlastně již definován se všemi vlastnostmi a svou jedinečností ničení lidských embryí a vytváření politik tohoto směru nebudeme nikdy akceptovat. A stále miliony lidí naslouchají a budou naslouchat svému svědomí a odsuzovat takovou politiku. A proto právě byla tato petice tak úspěšná. Občané si jsou čím dál více vědomi úcty, kterou si lidský život zaslouží a my již řadu let Ehm, jsme svědky probuzeného svědomí v této oblasti. Když se podíváme na nedávný vývoj legislativy v některých evropských a amerických státech, tak to tam vidíme. Uh, Evropa, která se opírá o základní hodnoty a úctu k životu a lidské důstojnosti, by mohla být příkladem takového pokroku. A to je to, o co ji žádáme. A tato žádost není nedostupná, je velmi rozumná. Ale vyžaduje, abychom nejednali pouze v zájmu krátkodobých finančních e, cílů. Úcta, kterou dlužíme lidskému životu a jeho důstojnosti již od početí, je také široce uznána v evropském i mezinárodním právu. Evropská legislativa, která již nyní zakazuje e, likvidaci e, a destrukci embryí nebo směrnice o biotechnologiích, která zakazuje patentování praktik, které vyžadují destrukci embryí, se opírají o uznání, že každé embryo je nositelem lidské důstojnosti. Je to také eh, eh, eh, umluva z Ovieda o biotechnologiích a také to zaznělo v Radě Evropy opakovaně, kdy bylo řečeno v rámci doporučení, že embryo a lidský plod musí e, za každých okolností být předmětem úcty lidské důstojnosti. My žádáme evropské instituce, aby se chovaly konzistentně a aby vyvozovaly závěry z lidskosti každého jednotlivého života od jeho početí. Takže to, co signatáři iniciativy žádají, není pouze, eh, ob, se neopírá pouze o morální základní princip respektování života, ale opírá se také o sociální, vědecké a právní důvody. Ty vědecké důvody ukazují, že výzkum eh, o, eh, na kmenových eh, buňkách embryí je překonaný, sociální důvody, které prokazují, že potrat nijak nezlepšuje život ani zdraví matky a právní důvody, které ukazují, že evropská legislativa je nekonzistentní z hlediska právního a etického. Trvalo to několik století, než se lidstvo zbavilo otroctví. Trvalo lidstva e, století, než se zbavilo otroctví tak abychom uznali, že každý člověk je nám rovný, abychom uznali, že cizinec je jedním z nás. A již tehdy politické, ekonomické a finanční zájmy byly proti uznávání plné e, důstojnosti a rovnosti práv od roku. A dnes je tomu stejně. A my slyšíme stejné argumenty, eh, utilitaristické argumenty, které se dovolávají ekonomického významu možnosti využívat a eliminovat lidské bytosti které by vlastně ani nebyly bytostmi, minimálně ne, že by nejsou nám rovné. A konečně i z ekonomického hlediska odbourání otroctví bylo prospěšné, protože umožnilo mechanizaci zemědělství. A vše eh, naznačuje, že odklon od vědy, která potřebuje likvidovat embrya, povede k rozvoji jiných odvětví vědy v oblasti rozvoje kmenových buněk. A byl by to veliký pokrok pro lidstvo, jestliže by Evropa na místo financování a podporování ehm, potratů masivním způsobem, kdyby se vydala skutečnou rozvojovou politikou, která by bojovala proti úmrtnosti rodiček a proti potratům. Rozhodně financováním potratů Evropa nezlepší zdraví rodiček, naopak. Jestliže Evropa chce zlepšit eh, zdraví matek v chudých zemích, bude potřeba zlepšit zdravotnickou infrastrukturu, vzdělání zdravotníků, hygienu nebo kvalitu silnic. To jsou nedostatky v těchto oblastech, které způsobují umrtnost rodiček. A eh, v přístupu není možné, eh, eh, jak si, abychom z potratu udělali prioritu pro zlepšení zdraví rodiček, protože potrat i v průmyslových zemích je významným důvodem úmrtí matek. A důkazem toho je, že země, které silně omezují potraty, jsou právě ty země, kde je míra úmrtí matek nejnižší. E, příklady Chile, Irska nebo Polska to dokazují. Pod záminkou boje proti úmrtnosti matek cíle politiky reprodukčního a pohlavního zdraví je dohloubky změnit společnost rozvojových zemí a snížit jejich plodnost. A to v podstatě znamená pouze exportovat do chudých zemí takzvaný západní sociální model, který především eh, jak si podporuje antikoncepci a potraty. Ovšem tato politika má za důsledek rozklad rodiny jako základní buňky společnosti. Prostřednictvím kolonialismu Západ již z části zničil sociální rovnováhu těchto národů. A touto politikou chce Evropa pokračovat v oslabování rodin a těchto národů? Je toto evropská představa rozvojové pomoci? I tady žádáme evropské instituce, aby pracovali lépe, aby se vzdali financování a podporování potratů a aby se vydali cestou rozvojové politiky, která bude respektovat tyto společnosti a respektovat život. Ať už se jedná o problematiku výzkumu, průmyslu nebo rozvoje. Žádný skutečný pokrok nemůže vycházet z popírání, zneužívání a destrukce člověka na počátku jeho bytí. Děkuji vám. Muchas gracias, señor Kupik, por expresar. Moc děkujeme panu Pupinkovi za jeho prezentaci. Muchas gracias, señor Kupik, por expresar con tanta claridad el contenido de este... Ještě jednou děkujeme, eh, pane Pupinku, za velice jasné vysvětlení obsahu vaší občanské iniciativy. A teď je požádám další panelisty, další řečníky.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 Takže mm, je, proběhl zde velký potlesk. Myslím si, že jsem velice e, zatím e, tolerantní, e, ale chtěla bych poprosit e, ostatní panelisty, aby se drželi svého času. Každý bude mít k dispozici asi tři minuty. A dávám slovo e, paní Kastex, která je místo předsedkyní výboru pro právní věci. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že mi ty tři minuty zcela budou stačit. Evropský parlament, zástupce Evropského parlamentu jsme si vyslechli tuto iniciativu, také jsme ji obdrželi, obdrželi jsme tento text a chtěla bych zdůraznit, že Evropský parlament učinil Eh, mnoho úsilí, aby se to vlastně projednalo tento týden, že toto je vlastně poslední týden tohoto volebního období před poslední plenárkou a proto jsme chtěli uspořádat eh, toto slyšení ještě během tohoto volebního období. Chtěla bych eh, mm, uvítat všechny autory této iniciativy i další zástupce Evropské komise. Toto téma je velice složité a máme zde vlastně tři zúčastněné výbory, výbor DEVE pro rozvoj, výbor ITRE pro výzkum a vývoj a také výbor pro právní věci, který zde dnes zastupuje sobě jeho místo předsedkyně. Také e, do toho je zapojen výbor petiční. Dovolte mi teď stručně vysvětlit, jakou roli má náš výbor LIBE e, pardon, e, výbor pro právní věci a um, jde o to, že náš výbor je příslušný k celé řadě témat a věcí. Za prvé přeskoumáváme právní základ eh, veškeré evropské legislativy, ať to jsou nařízení nebo směrnice. Dále náš výbor také eh, odpovídá za otázky práv k duševnímu vlastnictví, a rovněž eh, jsme příslušní i v otázkách, které se týkají etických otázek, zejména v souvislosti s novými technologiemi. Dnes se podíváme podrobněji na téma této iniciativy, ale nejprve bych chtěla říci, že když hovoříme o právním základu, Musíme si, eh, být, musíme si jasně říci, že zde máme smlouvy, které stanovují právní základ. Já bych se chtěla zeptat na ten základ eh, nebo na ten princip eh, mm, koherence a mm, soudržnosti, o kterém jste hovořili, protože to by vlastně vyžadovalo změnu smlouvy. Máme zde otázku ochrany práv k duševnímu vlastnictví, Vytvářeli jsme legislativu, která se týkala evropských patentů, to bylo v tomto volebním období, v tomto parlamentním období, a během této práce jsme potvrdili práva na určité výjimky a říkali jsme, že lidské bytosti nejsou něčím, na co se mají vztahovat patenty. Takže máme zde patenty, které chrání určitá práva výzkumníků, práva badatelů, vztahují se na výzkum, máme zde um, obchodní patenty, ale neznamená to, uh, je tedy důležité, že veškeré ty patenty podléhají právní úpravě. A dále, co se týče etiky, tak náš výbor pro právní záležitosti odhlasoval několik stanovisek, které se týkaly směrnice o e, kvalitě anorem pro, které se týkají transplantace, transplantací. To je oblast, v níž došlo k pokroku, k opravdovému pokroku. Eh, tato oblast není eh, zakázána, transplantace nejsou zakázány. Máme zde specifickou legislativu v Evropské unii. Myslím si, že ještě nemusím ehm, k tomu dále <clears throat> říkat další podrobnosti, ještě se k tomu možná dostaneme během tohoto dopoledne. Jsme si velice dobře vědomi toho, že eh, o co se zajímá tato iniciativa, o co usilujeme, o co usiluje. Vítáme vás zde v Evropském parlamentu a my budeme hrát roli, kterou, která nám přísluší, co by našemu výboru i co by Evropskému parlamentu v tomto procesu. A tím dávám slovo opět paní předsedkyni. Ano, děkuji, paní Kastex. Teď dávám slovo panu Kašmanovi, který zde zastupuje vývo, eh, výbor pro rozvoj. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem členem výborem pro rozvoj Evropského parlamentu a tento výbor eh, zajišťuje to, aby Evropská unie činila vše, co může, aby pomáhala těm, kteří potřebují pomoc. Vynakládáme peníze, ale rozumným způsobem je to v zahraničí, také to všechno sleduje Evropská komise a ještě další orgány, které eh, zavádějí humanitární pomoc a rozvojovou pomoc do praxe. Společně s ostatními zeměmi Evropské unie jsme vytvořili legislativu, která zastřešuje tyto aktivity. Iniciativa, která je zde dnes eh, předkládána, hovoří o tom, že finance Evropské unie nesmí jít na činnosti, které e, obnáší ničení lidských e, embryí, zejména v oblasti výzkumu, e, veřejného zdraví a tak dále. Žádáte na nás také úpravy různých evropských legislativ, včetně rozvojového nástroje. To by znamenalo to, že by se to vlastně obrátilo i proti pomoci která, je, která má podporovat eh, zdraví matek, protože to vlastně souvisí s oblastí potratu a tak dále. Ale cílem této iniciativy by vlastně bylo oslabit Evropskou unii v tom, aby plnila své mezinárodní závazky v oblasti zdraví matek. Došlo by asi ke snížení o 120 milionů dolarů v, v rozvojové pomoci, která se každý rok vynakládá, která se každoročně vynakládá právě na podporu zdraví žen. Takže jaké má Evropská unie kompetence? Mateř, eh, zdraví matek se podporuje podle speciálního nástroje článek 128 Lisabonské smlouvy o rozvojové pomoci, kde se hovoří o tom, že členské státy musí eh, dostat svým závazkům, které, kterým se zavázaly v rámci OSN a dalších příslušných mezinárodních eh, organizací. Zejména nebo konkrétně a jsou zde rozvojové cíle tisíciletí. Paní předsedkyně, eh, těším se na otevřenou, otevřenou eh, upřímnou dis, di, demokratickou diskusi, která proběhne v tomto demokratickém parlamentu. A už eh, vás dále nechci připravovat o čas, protože už dnes jsme začali trochu se spožděním. Děkuji. Muchas gracias, señor Cashman. No, děkujeme, pane Cashmane. Eh, děkuji vám také za to, že jste dodrželi svou řečnickou dobu. Teď dávám slovo panu Petru Mujáromi, který zde zastupuje petiční výbor. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám tu čest, že zde mohu zastupovat výbor petiční. Eh, naše předsedkyně eh, eh, paní Mancony tady dnes bohužel nemůže být, ale rád bych vám vyřídil její pozdravy. Evropské instituce jsou příliš vzdáleny zájmům občanů, se říká. Můžeme to rozporovat, ale dnes eh, vám, dámy a pánové, můžu říci, že jste velmi blízko Evropskému parlamentu, nebo Evropský parlament eh, je blízko lidu, bychom mohli říci. Právě proto, že můžeme pořádat takovouhle akci. Eh, ptáte se, kde je tady moc. A moc leží v rukou lidu, bych řekl. Po druhé, eh, za krátkou dobu jsem na slyšení takovéhle eh, rozsáhlé občanské iniciativy, takže to ukazuje, že ten eh, model eh, oproti eh, rozšířeným tvrzením je eh, úspěšný a zůstane tomu také tak, nebo mělo by tomu zůstat. Vaše iniciativa schromáždila 1,9 milionů podpisů, čili mnohem více než ten požadovaný milion, také mnohem více než ta první občanská iniciativa a k tomu vám také srdečně blahopřeji. I petiční výbor se snaží, řešení byl vypnut, Eh, v minulých letech eh, dostal eh, několik petic k ochraně nenarozeného života v posledních letech. Řešení byl opět přerušen. Jako výbor tedy podporujeme vaši iniciativu dnes s velkým angažmá. Mm, naším úlohou je vytvářet platformu pro výměnu názoru o tomto tématu, protože je důležité si vyslechnout všechny názory, aby si každý mohl utvořit své stanovisko. A proto bych chtěl vyzvat všechny přítomné, aby se dali ke slovu a snažili se vyjádřit své stanovisko. Jedná se o etickou debatu, o debatu o společenských tématech a my si na to prostě musíme vyhradit témat. Veřejné slyšení je výsledkem úspěšné Evropské občanské iniciativy. Využijeme tedy tento den, abychom otevřeně a poctivě debatovali o tomto na nejvíc kontroverzním tématu. Já se na to velice těším. Děkuji. Pues muchísimas gracias, señor Y ahora... No, děkujeme, pane Jare. A teď dáváme slovo komisi a mám čest nejprve dát slovo paní komisařce pro výzkum a inovace, paní, paní komisařce Mer Gagan Quinn. Vážená paní předsedkyně, vážená paní Madural, paní Kastex, pane Kašmene, pane Jare, vážení členové výboru DV, Jury a Pety, vážení členové eh, výboru pro eh, tuto iniciativu. Chtěla bych vám říct, že jsem velice ráda, že jste mě pozvali i společně se svým kolegou, panem Andresem P. Balksem. Už je to vlastně druhé slyšení, které se týká druhé úspěšné iniciativy. Je to vlastně dva roky poté, kdy eh, vstoupilo v platnost speciální nařízení, které umožňuje tyto iniciativy. Chtěla bych vás všechny přivítat jménem komise, zejména speciální výbor této občanské iniciativy. Komise zajistí to, aby bylo možné využívat všechna nová práva, která zaručila nová Lisabonská smlouva. Vy jste vlastně druhá občanská iniciativa, která se má možnost eh, přednést svá stanoviska v Evropském parlamentu a vaše dnešní přítomnost zde je um, výsledkem toho, že participativní demokracie funguje díky tomuto novému nástroji. Je to zcela jistě krok vpřed. V evropské veřejné debatě od dubna 2012 komise zaregistrovala 24 iniciativ na celou širokou paletu témat životní prostředí, vzdělávání, telekomunikace, média a také občanská práva. E, úspěšně byly předloženy dvě iniciativy. První byla iniciativa Právo na, na vodu, a asi víte, že komise již 19. března přijala stanovisko k této iniciativě a ta druhá iniciativa je vaše iniciativa, jeden z nás. Gratuluji vám k, jednomu, eh, k tomu počtu 1,7 podpisů, eh, které jste získali v minimálně sedmi zemích, takže je to platné. Dnes eh, si vás všichni pozorně vyslechneme 11. května 2012 byla tato iniciativa zaregistrována a poté, kdy byly sezbírány všechny podpisy a byly ověřeny, 28. února 2014 byla tato iniciativa předložena komisi. Včera odpoledne jsme se setkali i se všemi dalšími zástupci komise a um, útvaru komise. Sešli jsme si s eh, zástupci této iniciativy, bylo to velice konstruktivní schůzka. Organizátoři iniciativy nám mohli vysvětlit podrobně tuto iniciativu, přednést nám své argumenty a případně dovysvětlit určité věci. A dnes je řada na Evropském parlamentu, aby se zapojil do diskuse. Samozřejmě jsou zde i také vysocí představitelé generálních ředitelství, pan Jan Smits eh, a také zástupce uh, Eh, generálního ředitele z generálního ředitelství pro rozvoj. Ti jsou zde také přítomni, aby si vyslechli debatu a aby si vyslechli také výměnu názorů mezi vámi a poslanci, které se týkají dvou hlavních kapitol. Myslím si, že to bude také velice důležitým podnětem i pro další, pro naše sdělení, které později vydáme. Takže velice podrobně si budeme, eh, budeme dnešní debatu sledovat. Paní předsedkyně, děkuji. Muchas gracias, komisaria. Y ahora mismo voy a dar... Děkuji, paní komisařko, a teď eh, dám slovo uh, panu uh, komisaři pro rozvoj, panu Píbalaksovi. Děkuji. Paní uh, Rio Marvel, paní Castex, pane Kešmene, a pane Járe, vážení uh, poslanci, uh, členové uh, organizačního výboru, organizujícího iniciativu Jeden z nás. Já uh, Stejně jako komisařka Gigan Quinová vám poblahopřeji k úspěšnému naplnění druhé úspěšné evropské občanské iniciativy. To ukazuje, jak eh, důležitá může být taková iniciativa při eh, zprostředkování dialogu mezi evropskými institucemi a evropskými občany. Vy eh, reprezentujete zájem Evropanů k aktuální otázce a proto eh, vaše iniciativa je vítána jako zprostředkovatel názoru mezi evropskými občany a evropskými institucemi. My, když eh, tvoříme politiku, tak nasloucháme našim partnerům, lidem v členských zemích. A s samozřejmě eh, nasloucháme evropským občanům. Naším hlavním eh, cílem vždycky je eh, prosazovat lidskou důstojnost ve všech jejich podobách a stavět člověka do středu našich snah a hm, vykořenit chudobu ve všech jejich podobách. Naše snahy vychází z našich mezinárodních závazků, které jsme učinili v podobě rozvojových cílů tisíciletí a také v rámci eh, eh, eh, konferenci o, konference o populaci. Hm, dosažení hm, a všech cílů v oblasti eh, zdraví eh, ženy a dítěte je složitý úkol a už jsme toho hodně dosáhli, ale ještě to hodně musíme dosáhnout. V mé zemi v Lotyšsku eh, úmrtnost matek činí 5 na tisíc živých narození. V Malavi je to více než 50krát více. Je toho třeba ještě udělat hodně. A je to eh, složitý úkol, který řešíme složitými způsoby. Dámy a pánové, já bych závěrem eh, byl eh, rád, abyste věděli, že já, moje služby a kolegyně Kvinová a její služby vyslechne váš návrh s velkou pozorností. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři Píbalksi, a závěrem No, bych tedy eh, eh, řekla, že máme eh, tak trochu spoždění a pustíme se tedy rovnou do prvního panelu, který se zaměří na financování výzkumu. Nejdříve dáme slovo znovu občanskému výboru. A byl jsem informován, že tentokrát za ně bude hovořit pan Filipo Baji. A poprosím vás, abyste se vešel do 10 minut. Děkuji. Nostra richiesta, come evidenziato. Jedna a, a jeden z cílů a naší žádosti, jak to vyplynulo z toho, co říkal pan Pipping, bylo, aby a, Prostředky z evropských eh, fondů se eh, nepoužívaly na výzkum, eh, ve kterém se ničí lidská embrya. Je zřejmé, že je třeba s tím změnit příslušné finanční nařízení a také pravidla programu Horizontu 2020. Já se pokusím ukázat, proč ten stávající regulační rámec není eh, vzhledem k naší eh, žádosti správně nastaven. Článek 19 odstavec 3 nařízení, kterým se zakládá výzkumný program 2020, stanoví, že výzkum se nefinancuje, pokud má eh, se zaměřit na klonování lidských embryí pro výzkumné účely výzkumné eh, účely eh, pro vytváření embryí eh, pouze pro výzkum, pro další výzkumné účely. To je velká mezera, protože tady se vlastně umožňuje výzkum, který umožní zničit lidská embrya a další vytváření lidských embryí. pokud to je pro výzkum samotný. Legislativa dále stanoví eh, v odstavci 19.4, že eh, výzkumné eh, aktivity nebudou financovány ty výzkumné aktivity, které jsou zakázány ve všech členských státech. Není to důležitá etická otázka, důležitý etický závazek, že se nebude financovat výzkum, který je jinak zakázán ve všech členských státech? Můžeme se spokojit s tím, že peníze daňových poplatníků nebudou financovat nějakou eh, činnost, která je nezákonná na území eh, všech členských států. Stejný odstavec dále stanoví, že se nebudou financovat takové aktivity, které jsou zakázané v daném členském státě. Kdyby tady nebyl tenhle text, bylo by snad možné eh, financovat eh, něco, co je zakázáno v daném členském státě. Naopak, Teď to znamená, že můžete dostat peníze společenství, i když eh, je něco zakázaného ve 27 z 28 členských států, protože to je legální v jednom členském státu. Například jeden členský stát se rozhodne, že bude legální eh, eh, vytvářet kombinace člověka a zvířete a, a může to být zakázáno v ostatních členských státech a tento jeden členský stát může dostat na to financování. To samozřejmě otváří, eh, otevírá prostor k sebevražednému závodu, pokud jde o etické záležitosti. Takže eh, najednou můžete používat eh, peníze k něčemu, nebo nemůžete používat peníze k něčemu, co je u vás zakázané, ale jinde se to děla, může dělat. To znamená, že klesneme na nejnižší etický standard eh, mezi členskými státy. Je zřejmé, že toto nařízení nestanoví vysoké etické standardy. Naopak legitimizuje na nejvíc pochybné praktiky. Komise prostřednictvím Eh, svých vlastních prohlášení eh, se snažila eh, kritiky uklidnit, ale my máme za to, že její prohlášení jsou docela nedostatečná. Například ve výzvě pro podání návrhů je uvedeno, že komise nevyzývá k používání ehm, mm, kmenových buněk, ale že jakýkoliv projekt, který eh, používá embryonální kmenové buňky, musí projít eh, nezávislým odborným vědeckým posouzením, které eh, stanoví potřebu použít takové buňky. Jinými ehm, slovy, vědci si budou moci soudit sebe samotné a stanovovat si tedy své vlastní etické zásady. Dokument dále stanoví, že komise nepředloží poradnímu výboru návrhy na projekty, které obsahují ničení lidských embryí. Ale hned potom je řečeno, že, peníze, že to, že eh, se peníze nedávají na tuto fázi eh, výzkumu, nebrání Unii, aby eh, financovala následné fáze, které hm, obsahují používání lidských embryí. To všechno ukazuje, že stávající praxe v Evropské komisi nes, neuspokojuje tyto závažné požadavky. Je tedy zřejmé, že eh, komise eh, vyzývá eh, výzkumníky, aby zničili embrya ze soukromých prostředků a potom už jim na to dá prostředky společenství na další výzkum. V rozsudku v případě Bristol Evropský soudní dvůr vyloučil možnost patentování vynálezu, eh, který obsahuje, eh, eh, kvůli kterému muselo být zničeno lidské embryo, protože to byla aktivita v nesouladu s lidskou důstojností. Je pravda, paní Kastex, že neexistuje žádný zákaz v evropské legislativě výzkumu, který eh, si vyžaduje zničení lidského embrya. Neexistuje žádný takový základ, eh, zákaz, protože stanovení takového zákazu by bylo asi v kompetenci členských států. A proto eh, paradoxně máme situaci, kdy Evropská unie prostřednictvím stávajícího práva financuje výzkum, jehož, výs, jehož výsledky nelze patentovat. A, a nemožnost patentování tohoto výzkumu je dána tím, že Unie má za to, že takový výzkum je proti lidské důstojnosti, která, kterou je třeba chránit. Takže mohli pokračovat i dále, ale eh, myslím, že eh, tí, už tímhle jsem ukázal, že stávající právní rámec je neadekvátní. A praxe to potvrzuje. Na našich internetových eh, stránkách najdete příklady výzkumu, který, který se financoval ze semeru rámcového programu. Bylo to 12 milionů euro dohromady. Jehož eh, cíle je alternativní testování, jak se tomu říká. Jinými eh, způsobem vytvořit alternativu na testování, k testování na zvířatech. A Alternativou by bylo eh, nahradit zvířata buňkami eh, odvozenými z lidských embryí. My ale tvrdíme, že eh, mm, lidská embrya jsou jedním z nás. Je to lidská bytost a proto má lidskou důstojnost, jak to uznal Evropský soudní dvůr v rozsudku nebo v rozhodnutí ve věci Bristol. A proto jej nelze použít jako prostředek pro nějaký jiný účel. Stejně jako my nikdo nechce být mm, použitě k nějakému účelu eh, vědy. Nikdo by nesouhlasil se zabitím dospělého člověka a k eh, nějakým vědeckým pokusům, i kdyby to mělo vést k důležitým eh, způsobům léčby. Pan Poping říkal, že jsou lidé, eh, kteří nejsou připraveni přijmout tyto důležité argumenty. Ale když to vezmete čistě utilitárně, pragmaticky, tak bych vám připomněl, že i ve světle toho by Evropská unie neměla financovat výzkum na embryích. Už v roce 2006 eh, nebylo pravděpodobné, Kdyby uspěl argument, že tento výzkum založený na ničení embryí by byl tak slibný, Nobelovu cenu dostal člověk, který místo vytváření technologií založených na ničení embryí to dělal na buňkách dospělých. Máme tady svou genetika, který vám to rád vysvětlí. Nicméně eh, lobby, eh, která je ve prospěch eh, používání lidských embryonálních klenových buněk, slibovala výsledky, které se nakonec ukázaly jako iluzorní. Hmm. Měla se objevit léčba nemocí, kterou zatím neznáme, ale zatím se nic takového neobjevilo. Všechny ty sliby vyšly na prázdno. Takže i pokud jde o utilitární eh, pragmatický eh, rozměr, eh, je zřejmé, že Evropská unie musí přestat financovat tento kontroverzní výzkum. I když nevyzýváme k zastavení veškerých výzkumných programů, říkáme, že peníze by se měly dávat na jiné důležité výzkumné programy, které mají také lepší vyhlídky na úspěch. Děkuji. Děkuji vám, pane Vary. A budeme pokračovat. Takže nyní vyslechneme zástupce parlamentních výborů, takže zase vrávám slovo paní Kastex. Pane Vary, já jsem ve svém úvodu říkala, že výbor Jury, který já tady zastupuji, Eh, má ve své pravomoci proskoumání právního základu každého legislativního návrhu. A v návrhu, který vyčiníte, eh, uvádíte právě ten eh, rozsudek Brusel. A já jsem se o tom trošku zmínila. Tento rozsudek Brusel eh, potvrzuje, že eh, živé bytosti eh, nejsou patentovatelné, ale ale nezakazuje to výzkum s použitím živých bytostí. Takže, jak v souvislosti s právním základem jsem vás chtěla seznámit se závěry generálního advokáta a předmět tohoto rozsudku Evropského soudního dvora, který prohlašuje, že vědecké objevy vyžadující destrukci lidských embryí nemůže být patentovatelný. Ale generální advokát uvedl ve svých závěrech, že definice lidského embrya v kontextu patentového práva není srovnatelné s definicí lidského embrya v jiných oblastech, výslovně, co se týče interrupce těhotenství, kdy je třeba brát v úvahu konfliktní situaci jednotlivce. To znamená, že když budeme vycházet z právního základu a judikatury, tak to musíme vzít jako celek a nikoli ty, ten právní základ rozdělit. To je, myslím, právě ta nejednoznačnost ve vašich slovech v tom, že vy stavíte problém, etický problém výzkumu s využitím živých bytostí s možným zneužitím, které by z toho mohlo vzniknout, a nebo výslovně vaše iniciativa cílí na výkon potratu, to znamená a financování e, ze strany Evropské unie třeba na podporu potratů v rozvojových zemích, protože to je vlastně jediná věc k Evropské unie, protože co se týče práva na potrat v Evropské unii, to je v pravomoci členských států a nikoli Evropské unie takže není možné tady um, e, řešit jiné případy než rozvojové Ehm, projekty, kde ehm, reprodukční a sexuální zdraví by mělo jaksi vést k ozdravení a, a zlepšení ehm, výkonu interrupcí, ale eh, v, v třetích zemích. Ale to jsou dvě rozdílné oblasti práva. A já bych chtěla, abyste tedy nám řekl, o kterou oblast práva svou iniciativu opíráte a zda je to tedy pouze o tuto judikaturu, tak pak, abyste ji citoval v plném rozsahu. Děkuji. Pues muchas gracias. Děkuji paní Kastex. A nyní a nyní si vezmu slovo já a budu zastupovat výbor ITRE výbor, který má na starosti výzkum a vědu a tedy budu hovořit jako zpravodajka k rámcovému programu Horizont 2020 dohoda, jednomyslná dohoda, která stanovuje postoj výboru ITRE je výsledek dlouhodobé, seriózní, důsledné práce všech kolegů, kteří se jí zúčastnili a představuje všechny, zahrnuje všechny politické frakce této instituce. Dva roky jsme na tom pracovali a zkušenost v souvislosti s těmi 17 projekty, které jsou financovány od roku 2007, nám hodně pomohly a v tom nesouhlasím s panem Vary. Tyto projekty prokázaly, že dohoda dosažená v rámci sedmého rámcového programu eh, ohledně etických principů byla úspěšná jak pro výzkumníky, tak pro drtivou většinu evropských občanů. A výsledky Eurobarometru to potvrzují. Potom jsme jednali o novém programu Horizont 2020 a výbor ITRE si ponechal jednotný postoj. My musíme zachovat prognózy výzkumu tak, jak jsou. To znamená, to je dohoda, to je pozice, na kterou se dohodl výbor a ke kterému se připojila rada v rámci spolurozhodování. A to se projevilo také v závěrečném změní rámcového programu. Ta dohoda o tom tady byla řeč, ale já bych to chtěla připomenout. Počítá s tím, že v rámci programu Horizont 2020, tak jako předtím v sedmém rámcovém programu je možné financovat výzkumný program, který využívá kmenové embryonální buňky, pokud budou dodržena určitá pravidla. Za prvé to znamená, že e, tento výzkum je na národní úrovni povolený. Pan Vary o tom hovořil, ale že také získal souhlas Národního etického výboru v té zemi, kde k výzkumu dojde. Dále, že vědecký proces hodnocení vykonávaný nezávislými vědci bude vytvořen a, pro, a, a odůvodní nezbytnost e, provádění výzkumu na e, embryonálních kmenových buňkách. A konečně, že proběhlo etické hodnocení ze strany Evropské komise. A za čtvrté, jakmile budou všechny tyto podmínky naplněny, Pak takový výzkum může být schválený jednotlivě případ od případu e, členskými státy e, schromážděnými ve výboru. V těch osmi členských zemích, které dovolují tento typ výzkumu, existuje velice přísná legislativa, která byla přijata národními parlamenty demokraticky zvolenými svými občany. Takže jak vidíte, a v tom se shoduje ITRE jako celek, se jedná o výzkum, který podléhá vědecké přísné kontrole, etické kontrole a demokratické kontrole velice striktní. A e, něco dovolit neznamená nutit. Zakazovat, aby Horizont 2020 financoval výzkum s použitím embryonálních kominových buněk, pak to může pouze znamenat, že zákaz na národní že existuje zákaz na národní úrovni, ale to by potom bylo v rozporu se smlouvou a s principem subsidiarity. S takovým zákazem bychom vlastně způsobili spoždění eh, a ústup evropské vědy s drtivými důsledky pro naši konkurenceschopnost. Já budu taky stručná. Je to jasné stanovisko, na kterém jsme se v ITRE dohodli od začátku, celou dobu jsme to obhajovali a obhajovat budeme jednomyslně. A mohu vás ujistit o jedné věci. My jsme důsledně respektovali eh, všechny Eh, zájmy a, a, a citlivá témata. Horizont 2020 podporuje eticky odpovědný výzkum. Výzkum, a to nezapomínejme, který přispívá samozřejmě k vědeckému pokroku, ale také k lepšímu životu v naší společnosti. Děkuji vám za pozornost. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a... Děkuji. Pardon, děkuji. Děkuji. A teď eh, nás čeká čas vyhrazený na otázky a odpovědi. Nejprve, nejprve tady chci říci, že občanský výbor. Já bych rád odpověděl na to, co tady zaznělo. Na moderadora soy muy permisiva. Dobrá, uznávám, že možná nejsem nejlepší moderátorka diskuzí, ale pokusíme se jak si dodržet tady nějaké pořadí. Takže teď si se sbíráme otázky. Teď je čas na diskuzi. A potom, pane, budete mít bohatě čas na to, abyste odpověděl na všechny tyto otázky, protože já vidím, že je tady obrovské množství žádostí o slovo. Takže teď uzavírám seznam přihlášených do diskuze. Paní Inveld, paní Lunáček, pan Golis, pan Mikulášik, Petra Pietravický,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 A ještě chci říci, že každý má k dispozici dvě minuty na otázku. Nejprve paní Infeld. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že jsem ráda, že tato iniciativa umožňuje uspořádat takovouto zásadní debatu. I když já chci říct, že já v zásadě naprosto nesouhlasím s tím, o co vlastně jde organizátorům této iniciativy. Dovolte mi nejprve říci, ještě než se dostanu k samotné věci, že jsem zklamána eh, tím, že pan Puping žádá o to, aby byla omezena řečnická, eh, disku, eh, řečnická doba Eh, zde poslanců Evropského parlamentu a o to, aby pan Cashman vůbec vlastně nemohl vystoupit v diskusi. My jsme poslanci a poslankyně Evropského parlamentu a máme právo mluvit, pane Pupinku. Secondly, uh... Za druhé, Velice ráda si vyslechnu pozici komise, která se týká meritu věci. Zatím jsem ještě neslyšela nic, co by se týkalo samotného obsahu této iniciativy a toho, o co ta iniciativa usiluje. Zcela jistě musíme přeskoumat právní věci, všechno těchto věcí, ale zde se přece nejedná o právní otázky, jedná se o hodnoty. Chtěla bych vám eh, určitě pogratulovat k tomu, že se vám podařilo schromáždit téměř 2 miliony podpisů, ale chci říci, že v Evropské unii žije mnohem více Evropanů, jich tam více než 5 mili- 500 milionů a e, ti tu vaši iniciativu nepodepsali. A já osobně budu proti vašemu návrhu a budu bojovat až do úplného konce. Vy hovoříte o lidské důstojnosti, ale jak je to s důstojností lidí kteří musí spoléhat na výsledky vědeckého výzkumu. A co důstojnost žen, které nemají možnost k bezpečnému a legálnímu ukončení těhotenství a musí se uchylovat k určitým pokoutním, pokoutným potratům, mohou zemřít. A vy e, tyto lidi vlastně necháváte v té situaci, v jaké jsou. Takže já budu proti veškerým pokusům, které usilují o to, aby se omezovaly finance, které jdou na pomoc ženám v těchto situacích. Paní předsedkyně. Ano, děkuji, paní Inveld. Další, paní Luňáček. Děkuji, paní předsedající. Já v podstatě budu pohovořit podobně, jako hovořila paní kolegyně Sophie Tenfeld. Myslím si, že je velice dobře, že můžeme hovořit o těchto věcech během tohoto volebního období, protože tento Evropský parlament právě eh, žádal od komise, abychom mohli uspořádávat takovéto debaty a diskuse a iniciativy. Takže je, možno, je zde možnost, abychom o tom hovořili. Evropský parlament je eh, s místem volených zástupců evropských občanů a můžeme hovořit o těchto iniciativách. Dovolte mi hovořit o dvou věcech, které eh, mě tedy, eh, které jsou pro mě zásadní. Eh, většina lidí, kteří podpořili tuto iniciativu, jsou křesťanského vyznání, ale tento kontinent je kontinentem, který je rozmanitý jazykově, nábožensky přesvědčením. A když hovoříme o náboženské víře, tak lidé, kteří žijí v Evropě, jsou křesťané, židé, muslimové. Každý eh, zde může být eh, i, nebo každý se může prohlásit i za nevěřícího, za agnostika. A každý eh, v každém náboženství jsou, je vlastně jiná, jiné to, mm, jak se pojímá, kde začíná život. Křesťané se domnívají, že začíná v okamžiku početí, ale třeba v židovství se to bere tak, že teprve 40 dní po početí začíná lidský život a muslimové mají na to další názor. Zhruba mezi 40. a 120. dnem po početí teprve vlastně začíná lidský život. Takže a pak jsou zde možná ještě další názory od jiných náboženských eh, skupin nebo od jiných eh, eh, vír, od agnostiků a tak dále. Takže mě zajímá, jak se díváte na názory ostatních náboženských eh, příslušníků v Evropě a co si s tím počne komise, jak na to komise zareaguje. Dále, hovoříte o důstojnosti, o důstojnosti lidí. A víte, uvědomujete si, že každý den na této planetě umírá zhruba 800 žen způsobených eh, Eh, komplikacemi, které plynou z těhotenství nebo z porodu, kvůli tomu, že tyto ženy nemají dostatečný dobrý přístup eh, k péči o eh, rodičky nebo k zdravotní péči, nemají přístup k bezpečnému ukončení těhotenství, k bezpečným interrupcím. Víte, jak to je? Ženy v zemích, kde nejsou legální potraty, ženy navštěvují takzvané anděličkáře, pokoutní potraty, a ženy často umírají u těchto potratů, protože ty potraty nejsou prováděny bezpečným způsobem. Před 20 lety se konala významná konference v Káhyře o, o rozvojové pomoci a už tehdy se hovořilo o tom, že je důležité, aby interrupce byly prováděny bezpečným způsobem, protože jinak budou ženy umírat. Zatím je to tak, že každý den umírá 800 žen v důsledku Eh, nesprávně provedených eh, interrupcí a eh, to je vlastně stejný počet, jako je počet poslanců a poslanky Evropského parlamentu. Takže vy chcete, aby tolik žen takto nadále umíralo? Muchas gracias, la señora Zabrowska. Děkuji, paní Luňáček. Další. Paní Záborská má technickou poznámku. Děkuji. Já bych chtěla poprosit kolegy, aby se drželi tématu prvního kulatého stolu, protože my tady mícháme všechno dohromady a potom budou podle toho taky ty výsledky neefektivní. Děkuji. Muchas gracias, señora Zabrovská. Ano, děkuji, paní Záborská. Paní poslankyně Záborská, máte pravdu. Chtěla bych eh, apelovat na kolegy, aby se drželi tématu prvního panelu a aby se také drželi času, který mají k dispozici, protože o slovo se, poža- se o slovo požádala um, celá řada lidí. A také vás prosím, abyste se zdrželi nějakých svých ho- hodně osobních názorů, protože nám to ušetří čas. Abychom ušetřili čas. Další řečník. Mě slyšíte? Dobrá. Kdyby jste mohli znulovat řečnickou dobu, já ji každopádně dodržím. Já jsem vyslechl, co tady zaznělo s velkým zájmem. Především jsem vyslechl dvě předřečnice, se kterými se zcela neschoduji. Řekl bych, že nejenom v křesťanství, ale i v židovství, i v islámu se eh, odsuzuje eh, zabíjení nenarozených dětí, ať už budeme spekulovat jakkoliv o datu, od kterého okamžiku je lidská bytost dokonalá. Není to jenom otázka náboženská, je to také otázka filozofická, eh, zabývají se tím i agnostici, i věda, která dokazuje, že lidský život začíná a existuje od okamžiku početí. Také jsem s velkým zájmem vyslechl, co říkali kolegové, především zástupkyně komise. Paní místo předsedkyně Kastex říkala, že eh, živé bytosti nejsou patentovatelné ve stávajícím stavu evropského práva. Ale jestli se nepletu, tak to, co tady ta iniciativa žádá, a já to podporuji, Nejde jenom o to, aby živé bytosti nebyly patentovatelné, ale hlavně jde o to, aby nebyly likvidovány živé lidské bytosti. A je paradoxní říci, že sice patentovatelné to není, ale můžeme jej zničit. Tam je rozpor, který je eh, také v rozporu s Evropskou umluvou lidských práv a i s právním a morálním dědictvím většiny evropských národů a toho, co máme společné v naší civilizaci. Já považuji za přesvědčivé eh, údaje, které zazněly eh, kdy se jedná o to, aby Evropská unie ne Eh, jaksi, nedo, jaksi nepodporovala pokles eh, v etiky, etice. To znamená, že jestliže to nejméně etické je možné v jednom členském státě, tak pak je to možné v celé Evropské unii. A eh, také bych chtěl popřít argument subsidiarity, který tady zazněl. Já si vůbec nemyslím, že tato iniciativa by byla v rozporu s principem subsidiarity. Uh, Jedná se svým způsobem o výzvu, kterou bychom si dali sami sobě nebo financování z evropských fondů, jestliže Evropská unie přestane financovat tu či onu aktivitu, neznamená žádné porušování práv členských států. Takže z toho důvodu považuji tuto iniciativu za legitimní, ať se jde o to, jestli lidská bytost je cílem a nikoli nástrojem vědeckého poznání. Děkuji. se, Děkuji. Ještě jednou bych chtěla požádat všechny řečníky, aby se drželi svého vyvoleného času. Teď pan Nikol, Mikolašič. Ano, děkuji. Paní předsedající, pan Mikolášik. Chtěl bych říci, že vítám tuto občanskou iniciativu. Myslím si, že to je takovým historickým momentem. Tuto iniciativu podpořilo téměř 2 miliony lidí svým podpisem. Jsou to lidé z celé Evropy, jsou to Evropané, kteří mají právo vyjádřit svůj názor. Jsem velice rád, že Evropská komise zaregistrovala tuto iniciativu a že se jí bude dále věnovat. Teď jste vy, vy, hovořím nejenom jako poslanec, ale i jako lékař. Uh, a velice úzce sleduji výzkum bio, e, biotechnologie. Velice často se v souvislosti s tímto e, výzkumem používá termín e, slibný a ambiciozní, ale v souvislosti s tímto, s tímto výzkumem se ničí lidská embrye a musím souhlasit s tím, že vlastně není ten, ty výsledky nejsou tak slibné, jak to vypadalo. U lidských eh, embryo, embryonálních eh, kmenových buněk eh, je to tak, že z těchto buněk, tyto buňky se dále dělí a vzniká z nich plod, vzniká z nich dítě, to, je, to dítě pak vyroste, je to dospělý člověk a máme zde chartu základních práv Evropské unie, která hovoří o tom, že lidská důstojnost je nedotknutelná a je to, to se vztahuje na život každého člověka. Ale zde vlastně Evropská unie oslabuje tuto, toto právo, tuto důstojnost. Lidská důstojnost musí být chráněna už od samého prvopočátku eh, lidského života, ať už se jedná o eh, člověka židovské víry nebo agnostika. A to vlastně zaznělo i ve věci Bristol versus Greenpeace. Greenpeace. Ještě chci říci, že strategie evropského výzkumu Horizon 2020 má tři pilíře. Za prvé excelentní věda, za druhé průmyslová vedení a za třetí sociální výzvy. Já se chci zeptat na to, zda lidské embryonální kmenové buňky ve výzkumu opravdu e, pomáhají splnit tyto cíle. Za prvé, vynikající věda, excelence ve vědě tady jsou zatím takové dost pochybné výsledky. Za druhé, vedoucí postavení v průmyslu. Není zde možnost patentovat a chránit výsledky ani um, tuto oblast. A za třetí, sociální výzvy. Uh, respektujeme dostatečně embryonální stádium života? Paní předsedkyně, už končím. Je to opravdu ten eh, způsob, jakým chceme posílit evropskou konkurenceschopnost? Podle mého názoru zcela jistě nikoli. Děkuji. Muchas gracias, señor Mikolášik. Děkujeme, pane Mikolášiku. Pan Peterle. Prosím, pan Peterle. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, hm, vážené eh, kolegyně a kolegové, eh, vážení eh, zástupci občanské iniciativy. Já mám velkou radost této iniciativy a jsem rád, že prakticky 2 miliony Evropanů požadují, abychom se pobavili o základních principech EU. Když byla podepsána první smlouva o založení Evropské unie, byly položeny eh, základy nového společenství a ty spočívají také na lidské důstojnosti. A o to tady samozřejmě eh, jde. Eh, ta je zakotvená, důstojnost je zakotvená stejně jako neodskutelnost lidského života v Evropské chartě. Naše dnešní iniciativa ukazuje, že je třeba se znovu zamýšlet nad Eh, základem našeho společného soužití. Nepotřebujeme eh, tady eh, dělat žádnou show před kamerami a také nechceme tady přesně zdůrazňovat rozdíly, které mezi námi jsou. Těch je opravdu hodně. Spíš jde o to v Evropské unii nacházet schodu a, a dobrou spolupráci. A také pří, tedy logický přístup, dobrý přístup k životu v jeho prvních fázích. Pobavme se o tom, o, o postavení života v této fázi. Já si myslím, že mm, nemůžeme upírat embryu status lidského života. Ukázal to i Evropský soudní dvůr a to, co říkají soudci má určitou eh, hodnotu v Evropské unii a nelze to eh, špatně interpretovat a nemůžeme se tomu vysmívat. Nenarození eh, lidé neohrožují ani vědce, ani pravici, ani levici na evropském politickém spektru. O to mě nejde. Já se ptám, co je v Evropské eh, unii a v Evropě humánního. Humání je ctít počátek lidského života. Ani biologové nevědí, kdy začíná lidský život. A pokud uh, už uh, víme, že toto je raná fáze a máme člověka, musíme si klást otázku, jak jej chránit, když se nemůže sám eh, chránit. Takže děkuji ještě jednou mnohokrát této občanské iniciativě, uh, kterou podpořila řada z nás a jsem rád, že dneska tuto debatu vedeme. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Carvalho. Eh, dobré dopoledne, děkuji vám, paní předsedkyně, já bych ráda uvítala iniciativu eh, Jeden z nás. Eh, je to důležitá iniciativa ve složité otázce. Já jsem byla jednou ze zpravodajek k Horizontu 2020, tomu specifickému programu společně, společně s kolegyní Terezou Madurel, tedy k tomu rámci pokud je o horizont 2020, tak tam panoval eh, velmi široký konsenzus v Evropském parlamentu, že návrh Evropské komise, eh, který se týká výzkumu eh, v, na embryonálních kmenových buňkách by měl být zachován. Ten návrh spočíval v zachování postupů, které byly v sedmém rámcovém programu. V sedmém rámcovém programu byla celá eh, řada pojistek. Eh, tyto eh, pojistky zde už dnes vysvětlila kolegyně Teresa Riera Madurel a já je proto nebudu opakovat. Tento postup byl předložen Evropské radě, eh, vlastně portugalském, eh, v roce 2004, když já jsem byla ministriní pro vědu. My jsme tedy tehdy předložili eh, toto řešení po dlouhém dlouhé patové situaci, kdy jsme nebyli schopni se shodnout. A, a tehdy byl ohrožen začátek sedmého rámcového programu během těch vyjednávání. Tento postup a, byl jediný, eh, na kterém eh, jsme se tehdy byli na radě eh, schopni shodnout. V praxi během sedmého rámcového programu myslím, že ten postup dostal výzvě, která před ním stála velice delikátním způsobem. Při vyjednávání o horizontu 2020 jsme jako zpravodové podpořili tento postup ale vedli jsme přitom eh, rozsáhlé konzultance jak s eh, vědci, tak s eh, občanskými organizacemi. To bylo nezbytné, abychom vůbec mohli podpořit ten, to postup, který se tedy etabloval za sedmého rámcového programu. A tady také hovoříme mimochodem za kolegyni Vicky Ford, která byla za evropské konzervativce a reformisty eh, stínovou zpravodajkou. Spolu jsme eh, zorganizovali eh, řadu konzultací s dotčenými stranami, tedy svědci a občanskými organizacemi. Výbor pro průmysl schválil toto jednomyslně a s velkou většinou se to potom schválilo na plenárním zasedání. Takže ze svých zkušeností z vyjednávání sedmém rámcovém eh, programu eh, tehdy na eh, radě a teď v rámci horizontu 2020 si myslím, že stávající situace je vyvážená a je to pravděpodobně jediná věc, na které se mohou tři výzkumné organizace shodnout, organizace, které pracují na blahobytu a budoucnosti Evropy. Děkuji. Děkuji, paní Carvalho. A teď má slovo pan Zalesky. Děkuji, paní předsedkyně. Než se eh, dotknu té věci, tak bych chtěl eh, se odkázat na první řečnici, eh, na požádat jí o určitou skromnost, když tady podkopává nebo zamažuje dva miliony podpisů. My tady zastupujeme své voliče. Čas je, prosím, naší hodnotou my tady možná hovoříme eh, za několik tisíc lidí jenom, takže prosím, respektujme to. No potom eh, jsem chtěl eh, říci, že ničení a instrumentalizace lidských embryí je vědecký, ale především mravní problém. Prostě si myslím, že příroda nechtěla po nás, po lidech, abychom eh, stanovovali pravidla a života. Začátek je začátek, to není na demokratickém rozhodnutí. Naše eh, rozhodnutí eh, si vytváříme demokraticky, ale o tomhle se rozhodovat nemá. To je ta zásadní věc. A potom jako zástupce nebo představitel společenských věcí jsem ráda, že je tady paní komisařka pro výzkum. Rád bych slyšel něco o, programech eh, výzkumu v eh, sociálních vědech, které by nám mohly pomoci eh, v naší debatě o embryích. Například psychologická podpora a chudých žen. Často se stává, že chráníme více zvířata, nebo bráníme více zvířata, než lidské bytosti. Vidím tady pana Kašmana, který hájí svoji ideologii. A vy jste několikrát říkal, že žena rozhoduje o svém eh, těle. Pane Kešmene, eh, lidské, eh, tedy ženské tělo, včetně embrya, je pořád jenom její, její tělo, nebo je to něco jiného? Zkuste si tu otázku někdy položit. Děkuji. Děkuji a dále dostane slovo Petrovsky. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, lidský život od eh, početí až eh, do přirozené smrti je třeba eh, chránit a nelze experimentovat na lidských embryích. To je cíl iniciativy Jeden z nás, se kterou se stotožňuji. Já srdečně blahopřeji k schromáždění takového počtu podpisů a nesouhlasím s paní Lunaček, která Ehm, říká, že ehm, za toto setkání se eh, zasadil Evropský eh, parlament, který eh, z většiny byl proti takovýmto iniciativám. A jak už říkal pan Jár, je to síla lidí, občanů Evropské unie, kteří sebrali prakticky 2 miliony podpisů a paní Infeld eh, se pokouší je eh, snížit. Je to obrovský eh, počet podpisů, čili abych se vás zeptal, paní, jestli pro vás hlasovalo více lidí ve volbách do Evropského parlamentu a o kolik více. A, a mm, my se tady setkáme proto, abychom položili hranice eh, na experiment, eh, experimentování eh, s lidskými embryi. A bohužel toto je poslední den zasedání v tomto volebním v období. Hmm. Nevím, jestli je to dobře, myslím, že je to spíše zlé. A rád bych požádal v Evropskou komisi, Vzhledem k tomu, že tady eh, dochází ke konci eh, funkčního období jak parlamentu i komise, jestli eh, nechce předat svému nástupci i nástupci parlamentu toto důležité téma. A ještě jednou této iniciativě přeji úspěch této iniciativy, kterou tady všichni podporujeme. Muchas gracias. Hay una moción de orden por parte. Děkuji. Tak já si Myslím, že paní Invelt má eh, technickou. Ano, dvakrát tady byla řeč o vyjaslení a odpovědnosti. Chci se zeptat, nebo chci upozornit předřečníky, že Evropský parlament je zákonodárce. Ano, rozhodujem o těchto věcech a pane Zalesky, já také zodpovídám za své vlastní tělo. Um, prosím, já vám beru slovo, paní Inveld, to nebyla technická připomenutí jednacího eh, řádu. Pan Paška. Děkuji za slovo. Eh, evropský právní systém je založený na, evropské, na římském právu. Ale již staří římané uznávali právní subjektivitu nenarozeného plodu a nenarozené děti zabitých vojáků římských legií měly právo dědit po svých otcích. Právní subjektivita nenarozených plodů má dlouholetou tradici v demokratickém právu. Eh, Jestliže jsme odsoudili pokusy Mengeleho za druhé světové války, nemůžeme nyní ignorovat návrhy iniciativy, která upozorňuje na nekonzistentnost evropského práva v oblasti ochrany nenarozených plodů. Proto bychom se touto iniciativou měli vážně zabývat. Děkuji za pozornost. Muchas gracias. El señor Prodi tiene la palabra. Děkuji. Pan Prody má slovo. Grazie. Ehm. Děkuji. Já za sebe mohu říci, ehm, že jediný jaksi zlomový okamžik je oplodnění. Po oplodnění je jaksi genetická informace kompletní a už se jedná o člověka. Osoba jako taková musí eh, požívat ochrany své důstojnosti. To je základ našeho společného žití. To není výsledek jakéhokoliv náboženského kreda. Embryo nesmí být instrumentalizováno. Ale mám problém. Mám etický problém. Takové stanovisko samozřejmě vylučuje interrupci. Bohužel máme co dočinění eh, s probíhajícími interrupcemi a já se chci zeptat, zda existuje podoba nebo obdoba mezi odběrem orgánů eh, z mrtvého těla a odběrem buněk z mrtvého embrya? Tolik má otázka, děkuji. Děkuji, pane Prody. A paní Čaras? Signore Señora Staras, no está en la sala? No. Paní Stará není v sále? Dobře, takže pan Orecha. Ano, děkuji. Já jsem s velkým zájmem vyslechl zástupce výboru občanů. Poblahopřejme především europoslancům k tomu, že se tato rozprava koná. Často um, slýcháme stížnosti na to, co se děje v Evropě, a že, není, že instituce nemají kontakt s občany a že na politické scéně se objevují některé politické strany a, že, a vidíme, že ta diskuze není vždy třeba zcela volná, nebo e, někdy máme pocit, že tady poslanci mají klapky na očích a my dnes e, tady e, svobodně vyjadřujeme e, základní koncepty Evropské unie. My dnes nemůžeme hovořit o tom, co není obsahem iniciativy. Neútočí na princip subsidiarity, nepředkládá náboženské hodnoty a nehovoří o potratech. Hovoří o destrukci lidských embryí a o důstojnosti lidských embryí. A o důstojnosti nejzranitelnějšího tvora na světě. O tom tady mluvíme, o ničem jiném v této iniciativě z pohledu výzkumu. A na závěr, protože nemohu mlčet, když porovnáme počet podpisů pod touto iniciativu s počtem evropských občanů, tak to je neuvěřitelné. Iniciativa o vodě 1,5 eh, eh, milionu podpisů a občanů je 500 milionů. No a co? Porovnávat počet signatářů eh, s počtem Evropanů, to je trapné a protievropské. A pak bychom mohli porovnat počty hlasujících v Evropské unii s počty hlasujících v tomto parlamentu ti, kteří si myslí, podobně jako výbor občanů, i kdybychom měli rozdílné názory, je to prostě svoboda, na které nám záleží v parlamentu. My jsme dnes svobodnější a, a, a upřímnější a musíme být vděční těm, kteří umožnili uspořádat toto setkání. Děkuji panu Orecha a nyní má slovo pan Stanlere. Signore Stanlere, Stanley Sala. Adelante. Paní předsedkyně, nejdříve eh, bych eh, něco eh, k proceduře, protože zatím nebylo řešeno, že ani pan Cashman, ani paní, vy, paní předsedkyně, ani paní Kastex ne, nehovořili jste za výbor. Ani jediný výbor se zatím nerozhodnul Eh, k této otázce. Eh, takže hovořili jste zde o svých soukromých eh, názorech. To je třeba zde říci. Horizont 2020 není soukromého, říká řešnice. Chtěl bych říci všem těm, kteří kritizují tuto iniciativu, že je to zrádné. Protože pořád chceme zapojovat eh, evropské občana, ale eh, bylo by zádné ho zapojovat jenom, eh, mm, když zastupuje určité politické síly. Když se to najednou nehodí, tak by to bylo špatné. Za třetí, financování pro potratových programů komisí a patentování embryí bylo řečeno, že to už eh, porušuje evropské eh, právo, takže eh, občanská iniciativa nepožaduje nic jiného, než aby Evropská unie držela se svého vlastního práva. To je zásadní věc, kterou požaduje velký počet občanů. Čili tady se říká, milá Evropská unie, dodržuj své vlastní předpisy. Víc se po tobě nechce. A, a členské státy správně říkají, že těhotným ženám je třeba nabídnout něco jiného, pokud je o pomoc, než je jenom o nabídka potratu. Za třetí, vážené kolegyně z levé strany politického spektra, etický problém ohledně práva na život nenarozeného občana nelze vyřešit tím, že ten etický problém uh, projednáme s někým, kdo se to neužete, kdo se to nemůže účastnit. Podívejte se, to by bylo nepřípustné směšování základních právních principů. A potom, dámy a pánové, Potrat je vždycky eh, smrtelný eh, pro toho nechráněného občana, ale eh, ne, nevždy pro matku, naštěstí. Díky Bohu. Uvědomme si, že je správné řešení poskytnout matce takovou pomoc, aby jí ten potrat vůbec nenapadnul, aby ji vůbec nepotřebovala. Děkuji a, a pan Kasíny. Aha. Ještě tady má paní e, Záborská má e, e, téma. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že pokud jsou lidé odsouzeni k smrti, tak jsou mrtví. Ale pokud eh, výjímáte eh, orgány z mrtvých lidí, tak eh, hovoříme o krádeži podle práva všech zemí. Pokud hovoříme o embryonickém výzkumu, tak nehovoříme o používání mrtvých embryí, ale o zabíjení embryí. Já si myslím, že potraty jsou úplně jiné téma. Tam se docela jistě jedná o lidské, lidské tělo v jiném lidském těle. A to je třeba eh, řešit zvlášť a chránit zvlášť. Pokud máte eh, eh, lidský, lidské tělo oddělené od jiného lidského těla. A my tady hovoříme o financování, my tady nehovoříme o zastavení výzkumu, ale hovoříme o financování z evropských prostředků. Jak může Evropa zasahovat, když v Maďarsku se používají prostředky proti potratům a Evropa vám sundává z zdí plakáty, protože peníze nelze používat k propagování potratu a jinde ano. To jsou velice zajímavé otázky. Základní otázka je následující. Toto je jedna z prvních iniciativ. Získala si nejvyšší počet podpisů. My nechceme okamžité řešení těchto problémů. Ale voláme po eh, debatě, eh, po debatě v parlamentu a eh, v, mezi věci. Kdybychom to všechno odbourali, tak bychom navýšili populismus. Chceme opravdu něco takového? Přesně proto, že chceme, aby lidé byli blíže Evropě, tak chceme, aby příští parlament hovořil více o těchto tématech. Děkuji. A teď pan Van Dalen. Vážená paní předsedkyně, začal bych tím, eh, eh, že vyslovíme chválu a eh, díky za ty, kteří vyvinuli tuto iniciativu a představili svoji vizi. Podporuji iniciativu ze dvou důvodů. Za prvé, prvně sdílím vaši vizi života a za druhé, Podporuji tuto iniciativu, paní předsedkyně, proto, že v této sněmovně eh, nespočet eh, kolegů si neustále eh, stěžuje na moc velkých lobistických organizací. A co vidíme dnes? Vidíme tady více než milion občanů a tisíce dobrovolníků, kteří se zasaďují proti síle kapitálu biomedicínského světa který eh, eh, výlučně dělá eh, výzkum s embryonální tkání. A potom mám otázku na pana Pupinka, pane předsedkyně. Chcete také navrhnout, abychom odložili finanční podporu z Evropské unie, abychom ji přeložili z výzkumu na embryích na výzkum, který eh, pracuje s jinými mm, kmenovými buňkami, například eh, kmenovými buňkami z střeva. Eh, Chcete se zaměřit na takovýhle moderní výzkum kmenových buněk? Děkuji. Tak teď paní Esta iniciativa, eu acho que as mulheres Děkuji. Já, paní předsedkyně, já si říci, že jsem naprosto proti této iniciativě. Myslím si, že ženy mají právo mít eh, eh, možnost rozhodovat o svém těle. Máme zde také otázku sexuálních a reprodukčních práv která se týká milionů lidí, nikoli pouze v Evropě, ale po celém světě. Takže mě zajímá, kdo vlastně stojí za touto iniciativou. Já nespochybňuji názor, nebo nespochybňuji to, že tuto iniciativu podepsal velký počet lidí, ale zajímá mě vlastně eh, ten eh, hnutí pro nový život ehm, vlastně eh, o co, o co jim, eh, jaký je jejich cíl. Pastor Robertson založil vlastně podobnou organizaci, americkou organizaci, která nese podobné jméno, ale jedná se o takové tmářství, vlastně o jedno z nejhorších tmářství a myslím si, že toto vlastně všechno stojí za touto iniciativou, tyto tmářské názory. Thank you. Por favor, dejen que cada uno se exprese. Esta es la... Já vás eh, prosím, abyste umožnili i ostatním vystoupit v debatě. Jsme zde na demokratické půdě parlamentu. Prosím, budeme pokračovat v diskusici. Paní Kuliš. Eh, no, myslím si, že jsem, já jsem chtěla prostě vysvětlit, co je vlastně za tou, to iniciativou a jaký je vztah mezi těmi dvěma organizacemi. Páter Robertson je fundamentalistický americký kněz, který chce, eh, aby sexuální a reprodukční práva vlastně byla eh, odňata lidem. Takže mě zajímá, jaký je vztah mezi touto jeho organizací a mezi eh, iniciativou. Děkuji. Paní Gomeš, teď pan Simanský. Simanský. Señor Simansky, le tengo aquí delante, tiene la palabra. Tak. Já, Pan Šimanský, prosím. Nemám tak dokladně. Já samozřejmě nemám takové přesné údaje, jak ty, které zde byly předloženy k tématu uh, eh, domělé uh, eh, uh, eh, rozsahu eh, mm, úmrtí eh, žen v důsledku provádění takzvaného nebezpečného potratu, ale eh, dobře všichni víme, že každý potrat je krajně, až bychom řekli smrtelně nebezpečný pro každé dítě. Celá ta procedura je nastavená tak, aby žádné dítě, které je předmětem potratu, jej nepřežilo musíme mít vždycky před očima tento aspekt. Já jsem proto, aby každá žena měla právo kontrolovat své tělo. Ale to neznamená, že by měl kdokoliv eh, právo kontrolovat cizí tělo. Že kdokoliv má právo eh, rozhodovat o životu eh, někoho jiného z nás. Řada lidí se tady odvolává na vědu. Eh, svoboda eh, vědy je eh, jasná hodnota, ale neznamená, že je to absolutní hodnota. Vědecká svoboda není bezpodmínečná hodnota. Dokážeme si představit, že v rámci svobody vědy by byly prováděné organické výzkumy. Dokážeme si představit, že v rámci svobody vědy bychom podkopávali rovnou důstojnost každého každé lidské bytosti. Že bychom byli proti univerzální eh, eh, hodnotě eh, každé lidské bytosti. Já myslím, že tady není ani jeden člověk, který by měl sklon podkopávání, podkopávat rovnost lidských bytostí kvůli svobodě vědy. O tom tady dneska hovoříme. Divíme se, že eh, tomuhle aspektu věnujeme tak malý prostor. Je třeba, eh, aby eh, v svobodě vědy byly stanoveny etické hranice. Kompromis, který jsme uzavřeli v rámci Horizontu 2020, ten kompromis nepředvídá skutečného vyvážení hodnoty života lidského embrya a jiných eh, hodnot. Profesor eh, Vary ve své prezentaci poukázal na to, že existují alternativy eh, k embryonálnímu výzkumu. Rád bych se zeptal zákonodárců i Evropské komise, jakým způsobem vyhodnocuje potenciál embryona těch alternativních výzkumů, zejména těch Eh, dospělých eh, mm, kmenových buněk nebo eh, buněk přeprogramovaných kmenových. Oba dva tyto typy výzkumu by nás nekladly před etické problémy a byl bych rád, abyste se k tomu, vyjádřili, aby se k tomu komise vyjádřila nadmíru jasně. Ah, Děkuji nyní pan Legutko. Favor, eh, tarden solamente dos minutos. Připomínám, že eh, máte dvě minuty na svá vystoupení. A taky připomínám, že tu ještě mám přihlášených sedm tazatelů, než přijde čas na odpovědi. Dámy a pánové, všechny etické uh, systémy dobré mají jedno společné východisko. A sice a, eh, předpoklad a, eh, prv, prvenství ochrany lidského života. Neznám případ, který by byl uh, výjimkou z tohoto pravidla. ale všechny systémy, které tuto zásadu porušují, se zvrhají do barbarství. Já mám eh, takové trochu podezření, že Evropská unie se eh, schyluje k tomu druhému. To, co je znepokojující, je třeba zastavit. A co je víc? My jsme tady v Evropské unii v tahu eh, nemorálního, ale ideologického monopolu. Věc eh, výzkumu eh, eh, kmenových buněk se tady spojuje s takzvaným potratem. Já mám ten dojem, že nás ovládají tvůrci jaké si gigantické kruciáty. Do každého dokumentu, který přijde eh, do této sněmovny, oni tam eh, dávají eh, témata, která souvisejí s potratem. To jsou fanatici. Jich se zmocnila určitá posedlost. To, že tady zní jiné hlasy, to je velká událost. To se jinak neděje v Evropském parlamentu to se eh, často neděje tady na úrovni Evropské unie a proto ten eh, monopol eh, musíme zadržet. Tak to dále nemůže být. Nejenom proto, že je to názorový monopol, ale také proto, že obsah, které nám násilně tento monopol vnucuje, je špatný. Non possumus. Děkuji, paní Lubčeva. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, безспорно е, че трябва... Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Myslím si, že bez pochyby je to tak, že diskuse, která byla vlastně rozvířena touto iniciativou, musí být potvořena. Eh, existuje zde více než milion podpisů což eh, je eh, velice eh, zajímavé. My zde v Evropském parlamentu zastupujeme evropské občany a je důležité, aby i evropské instituce začaly hovořit o takových věcech, aby se to dostalo na náš program. Myslím si, že taková diskuse je velice důležitá. Nejedná se pouze o otázky legislativní, ale i etické. Musíme se však držet meritu věci. A e, zde se vlastně jedná o něco, co je velice blízké, co se dotýká základních práv. Musíme zde postupovat velice přesně, velice přesně musíme hovořit o tom, že e, chceme, nebo že hovoříme o ochraně lidské důstojnosti, o ochraně lidských embryí. Myslíme si, že to je velice důležité a že zde musíme nastolit správné principy. Máme zde princip eh, přírody, princip vědy. Věda v současnosti dělá obrovské pokroky. Ehm, je pravda, že výzkum kmenových buněk je obsažen i v eh, strategii Horizon 2020. A vědci z mé země mě požádali, abych také dnes představila jejich stanovisko výzkum kmenových buněk by měl nadále pokračovat, protože může vyřešit celou řadu lidských problémů. Děkuji. Nyní pan Sezáko. Thank you, Chair. I will speak in Hungarian. Děkuji, já budu hovořit maďarsky. Chtěl bych nejprve poděkovat za slova. Chci říci, že je mi velice líto, že o takovém tématu mluvíme v době, kdy vlastně začíná volební kampaň, tak velký hluk, tak velká hlučná odezva zde není tak častá v parlamentu, nejsme na to příliš zvyklí. Chci říci, že tuto iniciativu podporuji, i když nepodporuji eh, ty návrhy na zákaz. Podporuji však ochranu života. Mám čtyři sourozence, celkem máme dohromady všichni 17 dětí, jsme protestanti, já sám mám čtyři děti každý máme, každý má dítě se stejnou ženou, pardon, tedy každý tedy má dítě se svou manželkou. V naší rodině také byl případ jedné interrupce a to z toho důvodu, že byl ohrožen život matky. Mohu vám říci, proč podporuji tyto věci. Myslím si, že bychom neměli udělat nějaké celoplošné zákazy byla zakázána vivisekce v, už ve středověku. To vlastně tehdy zakázala církev. A, ale musíme si uvědomit, že vlastně třeba eh, pitvy umožňuly velký, mm, velký pokrok ve vědě. A někteří lidé třeba nechtějí vlastně využívat eh, výdobytky vědy, nechtějí třeba očkování, ne, nechtějí nechat děti očkovat proti obrně a jejich děti pak třeba mohou trpět touto strašlivou chorobou. Pak jsou ty další příklady, kdy vlastně do, se třeba některé léky testovaly na lidech a tak dále. Chtěla bych pouze varovat. Žijeme v určité menšině, Víme, jaké to je, když jsme příslušníky menšiny a víme také, jak se projevuje arogance většiny. Chtěl bych vás požádat, abyste byli velice obezřetní, když zde žádáte nějaké zákazy. Buďte prosím velice obezřetní, když hovoříte o tom, že chcete něco zakazovat. Zde se nejedná o to, že bychom chtěli něco zakazovat, ale že chceme chránit lidský život. Děkuji, říká předsedkyně. Nyní paní Zambecky. Madame Zembinsky. Pani Zembinsky. Děkuji bardzo. Děkuji vám protože všichni dosavadní řečníci eh, z Polska se eh, sjednocují, eh, se stotožňují s iniciativou. Beru si hlas že, tak, abych se třeba dojem, že Polsko je zemí katolického fundamentalismu. Cílem této iniciativy je škodlivý cíl zakázání Eh, zakázání potratů. Proč eh, se eh, zasazujete za zájem embryí, ale nedáváte na první místo zájem žen? Uvědomte si, že tohle vede k značné ideologizaci práva. Když se tady hovoří o, důstojně, o eh, důstojnosti zárodku, je to humoristické. 70% eh, oploděných eh, vajíček umírá přirozeně a odchází z menstruační krví. A stejně tak nikdo z této iniciativy se nezabývá důstojností těchto zárodků, které jsou vyhazovány z tampony. Nebuďte pod pokrytci. Ne, tvrďte, eh, že eh, chráníte život vaší iniciativou. Muchas gracias. Tiene la palabra señor. Děkuji a nyní dávám slovo panu Kašmanovi. Thank, thank you, Madam Chairman. I, I ask... Děkuji. Já jsem požádal o slovo. Uh, Pan je pan Stádler stále v sále? Pan Stádler mě oslovil a myslím, že si to zaslouží vyjasnění. On navrhoval nebo říkal, že nezastupuji výbor pro rozvoj. Já naprosto zastupuji složení rozvojového výboru a stojím za jeho rozhodnutími v oblasti reprodukčního zdraví a práv. Eh, které byly přijaty parlamentem, i nástroje eh, rozvojovou pomoc, které taky pod, přijal parlament. A moje stanovisko ohledně sexuálních a reprodukčních práv, které výbor přijal 75% většinou, tak eh, já tady zcela hovořím jménem právě této 75% většiny. Pan Stadler také hovořil o mém právu hájit práva žen a embryí je, já chci říct, že toto, aby bylo jasné, to je můj názor, já budu vždy podporovat právo žen rozhodnout se, co učiní se svým tělem, zda chtějí e, porodit dítě nebo ne. A já budu vždy hájit právo ženy na toto rozhodnutí. Děkuji. Děkujeme. Muchas, muchas gracias. Děkuji. Pane Kašmané, pan Perejo. Děkuji, paní eh, předsedající. Já jsem poslanec a při vší úctě k těm, kteří předložili tuto iniciativu, já nebudu zabředávat do diskuse o tom, že Evropská unie financuje potraty, nebo že jsme hlasovali pod nátlakem o programu Horizont 2020. Hovořím jménem tohoto parlamentu a nám se říká, že o potraty tu nejde. Ale hovoří se o důstojnosti nenarozených osob a to je otázka která by mohla nastat, ale, ne, ale nenastane, protože tady je rozpor mezi náboženstvím a vědou. Není pochyb o tom, že důstojnost narozených lidí je garantovaná. A některé věci mi nejsou jasné. Ano, evropská legislativa v souladu s vědeckými výsledky e, uvádí, že nelze patentovat živé organismy a bohužel řečníkovi e, se vypnul mikrofon. Ano, promiňte. Takže říkal jsem, e, tady ta právní výjimka se nevztahuje na lidská embrya použita pro dobro brýlí. Takže se chci zeptat, zda chcete zakázat také financování tohoto typu výzkumu 14 členských států dovoluje výzkum eh, v embryonálních kmenových buněk. A vy hovoříte o etice a chci se zeptat, zda jste přesvědčení, že tyto státy, které zakazují výzkum eh, na embryonálních kmenových buňkách, nebudou smět potom dostávat léky eh, a léčebné postupy, které tento výzkum, výzkum umožní. To by mě zajímalo zajímalo, jaká je vaše odpověď na toto. Děkuji všem, kteří hovořili. A než dám slovo panu Pupinkovi, který bude odpovídat jménem předkladatelů iniciativy, bych chtěla ještě dát na chviličku slovo komisi. Máme to v programu. Generální ředitel pan Smith odpoví za komisi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně. I když eh, komise eh, zde dnes naslouchá, neboť se svojí odpovědí přijdeme na konci eh, května. Rád bych eh, poukázal na několik věcí, které zde dnes zazněly. Za prvé, Evropská komise eh, nevydává návrhy, tedy výzvy k podání projektů na výzkum pro embryonální, na embryonálních kmenových buňkách. My vydáváme výzvy k výzkumu, podání projektů na výzkum k léčení určitých nemocí. A v kontextu těchto eh, návrhů věci předkládají eh, návrhy na ty nejlepší eh, způsoby a opravdu tam může být obsažen výzkum lidských embryonálních kmenových buněk. My jsme tam dali celou řadu pojistek Řekli jsme, že je to eh, trojvrstý systém a ten je zakotven v legislativě k horizontu 2020. Za prvé, respektuje se národní legislativa. Všechny eh, evropské projekty musí být souladu s právem eh, země, ve které jsou prováděny. Jinými slovy, nikdy nebudeme provádět výzkum, pokud to není dovoleno na národní úrovni. Za druhé, všechny projekty musí být vědecky vyhodnoceny prostřednictvím eh, postupu peer review a musí být řádně recenzovány. A, a znovu to je podle pravidel, eh, která stanovila komise a nikoli, že by si to stanovili věci sami. My jsme zjistili eh, při kontrole projektů, že všechny projekty byly v souladu s pravidly pro sedmý rámcový program. A závěrem evropské prostředky nesmějí být eh, použity pro vytvoření eh, nových eh, kmenových buněk nebo pro jejich kombinace s jinými buňkami. A toto tento výzkum, nebo výzkum na kmenových buňkách vedl k výzkumu v léčení například slepoty a některých srdečních poruch. Zatím tento výzkum nebyl završen. Všichni doufáme, že eh, jednou eh, budou moci být eh, šíře vytvořeny, tak, používány tzv. přeprogramované buňky. Zatím to není možné. Paní Kastex jasně řekla, že soud dal jasně najevo, že cílem směrnice o biotechnologiích není regulovat použití embryí v rámci vědeckého výzkumu, ale týká se pouze patentovatelnosti biotechnologických vynálezů. Děkuji. Děkuji vám, pane generální ředitele, za, za toto objasnění a ty dám slovo panu Pepinkovi, aby mohl tedy zareagovat na všechny zajímavé otázky, které zazněly. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám všem za to, že jste se zúčastnili tohoto prvního diskusního zasedání. Já eh, se podělím o odpovědi s různými osobami tady v sále, které budou moci doplnit ještě specifičtější odpovědi. To, čeho jsme tady zrovna byli svědky, je typické pro situaci, ve které se nacházíme. Nejde o existenci právních pravidel, které by garantovaly morálnost nebo etičnost určité praxe. My jsme nepřišli proto, abychom žádali parlament aby se obhajoval a aby připomínal svá rozhodnutí z minulosti. My jsme přišli kvůli jednoduché věci a několikrát tady zaznělo, že ta rozprava je složitá nebo nejednoznačná. Na tom není nic složitého, na tom, co žádáme a na tom, co říkáme. Tady není žádná nejednoznačnost. Je to jednoduchá věc, spíš morální a vědecká než právní. My říkáme a tvrdíme, že od okamžiku početí jedno, život jednotlivce, člověka začíná a jako každý lidský život má být nedotknutelný. Na tom není nic složitého nebo nepochopitelného. To je vědecký údaj, který již dnes nelze popírat. Tmářství právě spočívá v tom, že se prosadí něčí ideologie eh, na úkor poznatků vědy a možná, že někoho zklamu, ale tmářství dnes, je na straně těch, kteří tvrdí, že v embryu nebo v plodu nic není. To je tmářství. Řekl bych dokonce, když slyšíme zarputilost některých, kteří toto tvrdí, tak bych řekl, že bohužel kromě nadrámec ideologie existuje jakýsi mysticismus potratu a destrukce embryí a to jsme tady viděli. A tváří v tvář s tímto máme jasné prohlášení, že život začíná při e, sploze oplodnění. E, a to je naprosto jednoduché. Takže já jsem velice rád, že jsem tady dnes byl a že jsem slyšel řadu poslanců, kteří s námi plně souhlasí s tímto vědeckým zjištěním, to není náboženské, ale vědecké zjištění. A ještě bych dodal, co se týče právních aspektů. Evropská komise v rámci sedmého rámcového programu a ještě dnes se zavázala, že nebude financovat fázi destrukce embryí. Evropská komise se zavázala, že nebude financovat fázi destrukce lidských embryí. Proč? Ta otázka zazněla otevřeně včera. Odpověď byla naprosto přímá. Z úcty k lidské důstojnosti lidských embryí. Čili to je základní princip i etických pravidel, čili respektování lidské důstojnosti, lidských embryí. A to je ten důvod, proč komise odmítá financovat jejich destrukci. Čili my jsme spokojeni, že komise tento princip sdílí. A my ji žádáme, aby byla konzistentní a aby z toho vyvodila závěry. Lucemburský soudní dvůr přijal velice poučné stanovisko a řekl základní věc. Je pravda, že nezakázal výzkum tohoto druhu, to nebylo předmětem podání, ale řekl dvě věci, které mají obecnou platnost a platí i na naší diskuzi. Za prvé, soudní dvůr definoval lidské embryo od početí. To je samostatný pojem evropského práva, který platí v celém evropském právu a ne jenom v oblasti biotechnologií. Embryo je jasně definované, už nikdo nemůže tvrdit, že neví, co to je a je to vědecká definice. Za druhé, Soudní dvůr řekl, že lidské embryo je nositelem lidské důstojnosti. A protože je nositelem lidské důstojnosti, pak není možné eh, mít užitek z jeho destrukce. To je druhý obecný princip. A teď ta souvislost s etickou regulací, kterou navrhuje komise, je tato. Lucemburský soud jasně řekl, že jestliže výzkum vyžaduje destrukci embrya, tak toto ovlivňuje výzkum jako celek i ve všech jeho následujících eh, etapách a tady ta vada té destrukce embrya na počátku výzkumu vlastně se odráží na tom výzkumu jako celku. To znamená vlastně eh, způsobí, že celý ten výzkum je vadný. Takže komise nemůže říci, že je konzistentní a etické, odmítnout financovat tu fázi destrukce a potom ochotně financovat následující etapy. To Lucemburský soud jasně prokázal, že je chybná úvaha. Dalo by se o tom říci ještě mnoho dalšího na základě otázek, které tady zazněly. Co se týče té analogie s odběrem orgánů, Spravodaj eh, soudce zpravodaj Lucemburského soudu ve své zprávě udělal určitá porovnání a řekl zcela jasně, nebo porovnal odběr buněk z embrya a tudíž jeho destrukci s odběrem orgánů v některých balkánských zemích, ke kterým došlo, a říká, že to je zcela podobné. Jestliže odsuzujeme odběr orgánů od živých dospělých jedinců, tak stejně morálně musíme posuzovat i e, živé nenarozené jedince. Takže tam ta analogie s odběrem orgánů je. Co se týče otázky potratů, je evidentní, že Eh, uznání eh, začátku života před, před narozením má obecně platné důsledky. A toto uvědomění si lidstva života před narozením je kulturní jev, který je v pohybu. Někteří to odsuzují, někteří toho litují, ale ten vývoj jde a e, legislativa evropských států postupně toto uznává, takže na jednu stranu my máme důvěru ve vývoj mentalit, kultury a postupného uznávání lidstva a důstojnosti života před narozením. Je to velmi patrné a argumenty, které jsme slyšeli proti, se jeví jako malicherné a, a vedené finančními nebo sobeckými zájmy. Takže si myslím, že čas postupně pokročí. A k tomu ještě, co tady zaznělo ohledně náboženství. Lidé, kteří se hlásí k nějakému náboženství, mají někdy starost o člověka, který je v jádrem i jaksi v centru jejich života. A v důsledku této starosti a přesahu sebe sama eh, se dívají A v minulosti ten pohled eh, se, opí, se jaksi zaměřil na otroctví, dnes jej musíme zaměřit na život před narozením. A to si přejeme. A nyní předám slovo dalším členům výboru, kteří eh, doplní moje slova, možná tady pan profesor Privan. Muchas gracias. Muchas gracias. Děkujeme. Děkujeme za tento příspěvek. Obávám se však, že už nemáme dost času, abychom tento panel ještě dále protahovali. Pan Pupink využil svých 10 minut. Eh, poprvé, když vlastně nejprve jsem mu dala eh, minuty navíc eh, hm, při tom úvodním slově, každý řečník také mluvil o trošku déle, nebo většina z nich mluvila trochu déle. Takže já tedy navrhuji, abychom ukončili tento první panel a přistoupíme k druhému panelu. Ale, takže teď dávám nejprve slovo paní Kastex, aby zahájila tento druhý panel. Eh, je vous demande de reprendre vos places. Takže já vás poprosím, abyste se vrátili na svá místa, abychom mohli zahájit tento druhý panel. A poprosím ty, kteří si chtějí povídat, aby šli ven. Jinak se prosím posaďte a buďte sticha, prosím.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 Eh, nám přislíbili, že zůstanou o 15 minut déle, tak prosím také respektujme je a chovejme se trochu disciplinovaně. Takže začínáme. Takže zahájíme rozpravu o rozvojové pomoci. Ono to tady už bylo eh, mnohokrát zmíněno a protože já jsem také Eh, byla cílem některých otázek, tak odpovím panu Golnišovi. Já jsem ve svém prvním vystoupení nehovořila jako politickým osobním způsobem. Já jsem hovořila jako místo předsedkyně právního výboru, abych připomněla pravomoci tohoto výboru na toto téma. A e, ten citát, který jsem tady přečetla, je citát generálního advokáta, e, závěru generálního advokáta, o který opíráte, o, o jeho o, o rozsudek tedy ve věci, kterou, kterou opíráte vaši petici. Takže nyní hovořím za sebe a chci říct, že vám všem moc děkuji, dámy a pánové, z této iniciativy, protože díky vám jsem já dnes omládla o 30 let prožila jsem si znovu ty diskuse, které jsem sledovala v roce 1975 ve Francii. Tehdy už jsem byla dost eh, dospělá, abych tomu rozuměla, kdy se hlasovalo o zákonu o interrupci těhotenství. Paní Simon Weil to prosadila, ona nebyla z mé politické rodiny, z vaší zjevně taky ne. Uh, ale eh, nepotřebovala, aby ji někdo eh, poučoval o lidské důstojnosti a úctě k životu, protože ona zažila koncentrační tábory a byla židovka. Takže já eh, tím končím svoje soukromé vystoupení, ale tato diskuze je emotivní, posuz, jestliže to posoudíme podle reakcí ze zadu, v v tomto parlamentu není zvykem pískat, když někdo mluví. Takže vás poprosím, abyste brzdili své nadšení a nepřátelství. Děkuji. A nyní dám slovo prvnímu řečníkovi, panu, paní Kubik aby uvedla tuto druhou část. Takže připomínám, že každý řečník má dvě minuty, pokud chceme, aby ta diskuse proběhla důstojně. No, pour vous quatre, mais je ah vous parle ah pour les autres. Non, non, non, pas, pas quatre, dix. Dix. Dix. Máte deset. Good morning. Commissioner, ladies and gentlemen. Dobrý den, vážená, eh, vážení zástupce komise, vážení, vážené dámy a pánové. Eh, jestli začíná tedy druhá část eh, dnešního panelu, druhá část prezentace. Tato prezentace, tato část se bude týkat rozvojové pomoci Evropské unie a potratů, interrupcí, ale jde to, jde, nejde o to, že Evropská unie má eh, vlastně nějak, eh, jakým způsobem zakazovat tuto pomoc, ale jde o to, že tam vlastně není žádná povinnost. Musíme hovořit o tom, zda Evropská unie chce zlepšit svou rozvojovou politiku tím, že by vyňala eh, podporu potratů z této pomoci a tím by vlastně navýšila svou, své, své etické hodnoty. Chtěl bych vysvětlit některé nejasnosti, které se týkaly toho, co požaduje občanská iniciativa Vanovas, protože to vypadá, že některé věci e, nebyly dostatečně vyjasněny, že v této diskusi se ukazuje, že e, nejasně jsou chápány některé naše snahy. Dovolte mi jasně tedy říci, co vlastně nejprve nechceme, co naše iniciativa nechce. My nechceme zákaz interrupcí. Dále, nechceme zasahovat do legislativy jednotlivých států, které se týkají ukončení těhotenství. Nechceme ani k, k tomu, nechceme ani to, aby došlo k poklesu rozvojové pomoci, která proudí na pomoc eh, ženám a veřejného eh, zdraví um, zaměřené na ženy. Nechceme to, aby rozvojová pomoc i eh, podpora veřejného zdraví uh, respektovali práva na život jak žen, tak i těch eh, nenarozených dětí. Dále další věcí, kterou chceme, je to, aby došlo ke zlepšení lékařské a zdravotní infrastruktury, zejména v oblasti reprodukčního zdraví a péče, reprodukční péče. Dále také chceme podporu e, sexuálního a reprodukčního zdraví, jak pro ženy, tak pro muže, aby zde byl e, zdravý sexuální život a aby zde také byla dostatečná lékařská péče pro bezpečné těhotenství. A mm, nechceme, e, pardon, chceme aby eh, vlastně ta potratová politika byla součástí politiky eh, sexuálního a reprodukčního zdraví. Podívejme se na stávající rámec rozvojové pomoci Evropské unie v oblasti interrupcí. Máme zde nařízení 1627 hovoří o tom, že toto nařízení nesmí podporovat nic, co by podporovalo sterilizace nebo interrupce. A pokud tam budou doprovodná opatření, tak eh, to, k čemu bylo mm, k čemu došlo, eh, k čemu byla zde dohoda v, v Káhyře, eh, musí být, musí být přesně respektováno. Dále zde máme nařízení 1567, které hovoří o tom, že sexuální a reprodukční zdraví musí odpovídat té definici, k níž došlo, na, na, na níž se dohodla kahirská konference. Uh, Dále je zde eh, otázka, která byla položena komise, na kterou komise odpověděla. Evropská unie nikdy nepřijala žádnou jinou definici reprodukčního zdraví, než ta, která byla v eh, programu ICPD, která by se týkala interrupcí. Kromě toho, že komise potvrdila, to, že program ICPD se nevztahuje na interrupce, tak bych chtěla ještě vysvětlit některé věci, které se týkají konkrétně ICPD a také financování rozvojové pomoci ze strany Evropské unie. Za prvé, program ICPD, akční program ICPD není právně závazným nástrojem. Za druhé, nechceme zde primárně hovořit o tom, zda ICPD má, nebo zda, zda ta možnost financovat um, interrupce je legální či nikoli. Také nejde ani o to, zda ICPD um, povoluje či nepolu, nepovoluje interrupce. Tam jde o to, že tam není povinnost uh, toto financovat. Za prvé, protože se o tom v ICPD vůbec nehovoří, není tam žádné takové prohlášení. A za druhé, pokud by takové prohlášení existovalo, tak by stejně nebylo uh, právně závazné. Takže závěr je to, že ICPD je zde vlastně pro ty naše otázky, které zde řešíme, zcela irrelevantní. Nicméně Evropská unie velice štědře financuje různé akce, které explicitně obnáší také interrupce, v některých zemích legální a v některých zemích i nelegální. A to ještě vysvětlím za chvilku. Mm, teď se soustředím na dva hlavní příjemce této pomoci. IPPF, Mezinárodní federace pro eh, plánování rodičovství a dále Mezinárodní organizace Mary Stopes. To jsou samozřejmě pouze jenom určité eh, dva hlavní nebo dva, dva programy, kam plynou tyto finance. Není to vyčerpávající seznam, ale IPPF a Mary Stopes to jsou příklady, které velice dobře ilustrují to, co zde dnes chceme vysvětlit. Obě organizace obdržely a stále dostávají velký podíl financí, který plyne z rozpočtu Evropské unie na rozvojovou pomoc, konkrétně na sexuální a reprodukční zdraví. Máme zde finanční výkazy z IPPF, eh, který hovoří asi o 144 milionech dolarů a um, hovoří se zde o tom, že právě velká část financování plyne ze států, konkrétně z Evropské unie. Mary Stopes, ve, uh, organizace Mary Stopes za období 2011-2012 rovněž říká, že primárním donátorem je vlastně um, do velké, velké míry Evropská unie, které proplácí výlohy. Obě organizace žádají finance na podporu sexuálního a reprodukčního zdraví, ale obě organizace zároveň explicitně obsahují i e, interrupce a postinterrupční e, služby. To jsou vlastně věci, které rovněž nabízejí tyto organizace. Teď budu citovat z jejich webových strategií. IPPF chtějí zlepšit, zlepšit, zvýšit, posílit přístup, to bych chtěla zdůraznit, jak eh, k chemické, tak eh, chirurgické interrupci. Dále chtějí také zlepšovat školení ehm, eh, lidí, kteří provádí interrupce a také k vakuovým metodám, školení o vakuových metodách interrupcí. Dále také zlepšo, ehm, školení, školení zdravotníků, kteří provádí vakuové Ehm, potraty za, interrupce založené na vakové technice. A v roce 2012-2013 se hovoří o tom, že o 31% za rok 2012 narostl počet služeb, které souvisí s, s poskytováním interrupcí. Um, ne, nejsou zde uh, vlastně dodržovány normy po standardy, které se týkají stanovování uh, Eh, přístupů k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví. Ještě mi dovolte několik čísel eh, z Evropské unie z období 2005 až 2010 přišlo asi 2,5 milionu um, milionů. Tyto čísla nejsou úplně aktuální, ale nemáme žádné uh, známky toho, že by se ty um, fondy, že by se ty finance nějakým způsobem stenčovaly. Uh, Vzali jsme v úvahu výroční zprávy, které eh, předložilo MSI Evropské komisi. Evropská komise eh, také financovala celou řadu dalších projektů v rámci MSI, ale eh, nezveřejnila informace a říkala, že to je vlastně kvůli tomu, že je zde profesní obchodní tajemství MSI. A pro nás je to dost překvapením, že protože Mary Stopes není mm, mm, vlastně podnikem, je to nevládní organizace, která je zaregistrována ve Spojeném království a její příjem je asi 130 milionů liber ročně. Organizace Mary Stokes International ve svých finančních výkazech eh, také hovoří o tom, že z Evropské unie získává asi 18 milionů eur za rok 2005 až 2009, což je více než eh, dvojnásobek eh, toho, kolik eh, mm, té částky, o které se hovoří v MSI. IPPF také dostalo velké částky, ale nevíme, nedokážeme vypočítat přesné přesná čísla, protože některé zprávy nám Evropská komise nedala k dispozici. Teď bych ještě nakonec chtěla uvést některé příklady. Samozřejmě, že to nej, není veškerý seznam, vyčerpávající seznam. E, některé příklady tedy zavčnu organizací Mary Stopes. K, e, projekt v Kam, Kambodži. Zde se hovoří o tom, že bylo provedeno asi 6800, více než 6800 interrupcí v oblasti Kambodži. Dále ob, eh, projekty v Bangladeši. 745 milionů eur bylo mm, věnováno z evropského rozpočtu a MSI hovoří o tom, že úspěšně eh, podporuje regulaci u menstruační regulaci, což ještě později vysvětlím, u um, asi 2,5 tisíce pacientek. Třetí projekt je na Papuje Nové Gviny, který v roce, začal v roce 2005. Byl um, je, který vlastně obdržel 80%, 85% podporu svých nákladů. Papua Nová Gvina to je země, kde interrupce je možné provádět pouze, pokud je ohrožen život matky. Nicméně MSI hovoří o tom, že provádělo školení eh, osobám, které pak měly provádět interrupce a eh, také tedy, že zde byly pro, různá školení, která se týkala uh, Eh, interrupcí prováděných vakuovými technikami. Dále Bolivie, Guatemala, Peru, tam také probíhaly projekty. Všechny tyto tři země mají velice přísné interrupční zákony, eh, interrupce je povolená pouze ze zdravotních důvodů. Tam ten projekt začal v roce 2005. Evropská unie na něj dala více než 5700 eh, milionů a Eh, zde se hovoří o tom, že eh, MS, eh, IPPF rozdávala nouzové antikoncepční prostředky. Oni vlastně v těch svých zprávách nikdy nevysvětlili, co tím míní, jaké prostředky se tím myslí, ale pokud se trošku orientujete v této oblasti, tak tam mohou spadat třeba progestin, mefikreston a další chemické prostředky pro, chemický, pro chemickou interrupci, pro vyvolání interrupce chemickou cestou. Dále Bangladeš, tam byl také projekt IPPF, který začal v roce 2005. 1,4 eh, milionu eur bylo věnováno z Evropské unie. IPPF hovoří o tom, že více než 12 tisícům ženám byla poskytnuta péče, která se týkala menstruace. Co se týče tedy této regulace menstruace. To se používá v zemích, kde, je buď, kde jsou interrupce zakázané nebo omezené. Jedná se o určité legální, eh, určité problémy. Podle nás je to vysoce pochybné, a vůbec to nerespektuje důstojnost ani ženy, ani nenarozeného dítěte. Ještě, jak jsem vám slíbila, tak vám vysvětlím, mm, co, co to je vlastně ta regulace menstruačního cyklu. Ze začátku e, nám to bylo nejasné, ale pak e, jsme to velice dobře pochopili, když jsme si pročetli stránky IPPF a Mary Stopes. Regulace menstruačního cyklu je proces, který eh, vyprázdní dělohu, kde se už uhnízdilo eh, oplodněné vajíčko prostřednictvím vakuové techniky. Mm, podle IPPF se to liší od chirurgické interrupce, ale pouze z toho důvodu, že se to vlastně činí po of, aniž by zde byl oficiální test, který by potvrdil těhotenství. Tento proces úpravy nebo regulace menstruačního cyklu um, může být prováděn vlastně tím, že ho tedy provede buď zdravotník, ale může to učinit třeba i ta samotná žena nebo někdo z rodiny. Jedná se vlastně o určité eh, vakuové zařízení, které se vloží do dělohy a eh, tím eh, vakuovým působením se vlastně extrahuje to eh, oplodněné vejce z dělohy. Někdy je to tak násilné, že vlastně dojde i k extrakci části dělohy. A někdy je ten tlak tak silný, že to vlastně může, eh, že to vlastně může úplně ehm, zničit eh, tu dělohu. Vlastně tam to oplodněné vejce, pokud už je velké, tak vlastně musí být ehm, zničeno tím musí být vlastně roztrháno, aby se vlastně dostalo tou úzkou trubicí ven. E, plot je pak e, rychle zlikvidován. A je to velice důležité, protože v zemích, jako je třeba Bangladeš, je trestní zákon, který hovoří o tom, že pokud došlo k potratu, musí tam být určitý důkaz, toho musí tam být fyzický důkaz a poté může být ten člověk odsouzen. Ale pokud vlastně e, není žádný důkaz, pokud je tedy zničeno, e, pokud je zničeno to embryum, to embryo, tak vlastně pak nemůže dojít k soudnímu stíhání. Dále zde máme e, to, že vlastně se hovoří o tom, že vlastně tato, tento druh interrupce se provádí u žen, které se teprve domnívají, že možná jsou těhotné a vlastně nemají, eh, neprovedly si test, nemají, není tam žádný důkaz. A toto vlastně se týká asi 50% interrupcí eh, v Bangladeši a více než 730 interrupcí tohoto typu dochází, ehm, dochází v těchto zemích. Podle MSI, která má speciální webové stránky, každý rok MSI provádí asi 50 tisíc těchto zákroků v různých zemích světa a vlastně využívá na to i finance Evropské komise. Teď eh, ještě tedy přeskočím úplně na konec mé zprávy. My se domníváme, že zde velký problém, který se týká těchto postupů tohoto postupu dávat, vynakládat peníze na tu, tento způsob eh, regulace menstruačního cyklu, který často vlastně jde proti zákonu. Malcolm Potts, který je, vynalezl tento, toto zařízení pro vákuový eh, potrat, hovořil o tom, že toto je vlastně um, způsob, interrupcí, který je chválehodný. A vlastně i kvůli tomu, že um, po té interrupci vlastně není možné identifikovat ten plot, eh, vyjma nějakých složitých mikroskopických um, zkoušek. To, je vlastně, to jsou jeho slova. Samozřejmě, že je to velice důležitá otázka, zda Evropská unie v minulosti financovala potraty tohoto typu. Buď ať to bylo mm, legálně či nelegálně, ale to nás dnes nezajímá, jak to bylo v minulosti, díváme se do budoucna. Pokud komise chce pokračovat i nadále a pokud chce i nadále financovat potraty, měla by to říct jasně, měla by to říct jednoznačně. Pan komisař, pane komisaři Píbalksi, dnes byste měli jasně říci, zda jste pro nebo zda jste proti. Pokud komisaři, komise zjistí, že finance, nebo pokud se komise domnívá, že financování na rozvojovou pomoc by měly respektovat eh, etické hodnoty a důstojnost lidí, i žen, i dětí. Pokud se komise a, ne, a pokud se komise domnívá, že by se tedy neměly z těchto financí uh, financovat potraty, tak. Předkyně přerušila mikrofon. No, if you find... Takže má poslední eh, věta. Pokud se domníváte, že toto všechno by se mělo zvážit, tak zcela jistě nebude tak obtížné vytvořit takový legislativní návrh, který půjde ruku v ruce s tím návrhem, který jsme předložili v rámci naší iniciativy. Merci. Uh, je vais donner la... Děkuji a nyní dám pan eh, slovo panu Šivanovi za rozvojový výbor. I want to make a... Ještě než začnu, tak bych měl procedurální poznámku. V tomto parlamentu je naprosto nevhodné zastupovat organizace, které sami nejsou předem ohlášeny eh, a které nebyly pozvány. A proto já doufám, že v budoucnosti jakékoliv takové slušení, kde budou organizace zastupovány jinými organizacemi bez jejich souhlasu, tak takové organizace budou pozvány, aby hovořili o e, svém vlastním případu. Taková je povaha demokracie. Nikoli mluvit za druhé, ale mluvit za sebe o svém vlastním názoru. nyní budu hovořit, eh, znamenal jsem, jak luxusní čas dostali jiní, tak doufám, že budete tolerantní. Eh, po, po, eh, rozvojové programy umožnily zachránit životy stovkám a tisícům lidí. A roz, výbor pro rozvoj je přesvědčený, že práva na reprodukční zdraví jsou lidská práva a proto je to v souladu s dlouholetou pod rozvojovou politikou Evropské unie, e, tak jak ji přijal Evropský parlament zvolení e, přímo občany sexuální a reprodukční zdraví e, si zaslouží ochranu a, e, a je třeba podporovat pokles e, úmrtí matek a mm, máme své závazky, jako například e, plán OSN na podporu života matek a žen, nebo dále závazek Muskoka ohledně života matek a dětí, mezinárodní koncensus ohledně rozvoje v v cílech milénia, kde tam, kde jsou fondy zaměřené na zdraví matek a další prohlášení, která uvádějí, že potrat je-li legální, má být bezpečný a je třeba Eh, aby Evropský parlament, nebo Evropský parlament zastává velkou většinou tento názor také. Musíme si ponechat mezi prioritami odbourání všech bariér k přístupu k kvalitní, přijatelné a dostupné eh, eh, zdravotní péči a prenatální Eh, péči i péči o matky a k zajištění bezpečných potratů tam, kde jsou povolené, bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, eh, nucené sterilizaci nebo sexuálnímu násilí a eh, zajištění zdrav o matku a dítě bez diskriminace. Nástroj rozvojové spolupráce, jaký schválil tento parlament, se zaměřuje na MDGs, včetně zlepšení zdravotní péče o matku a dítě i sexuální a reprodukční zdraví, na, jak to vyznělo z konference o e, e, reprodukčním zdraví. Eh, jestliže eh, dojde k poklesu eh, dotací o 120 milionů v oblasti prenatální péče, bude to mít strašné výsledky. V rozvojových zemích 800 žen denně umírá během těhotenství a porodu a a tomu by mohly zabránit ně, některé potraty. My nemůžeme ignorovat práva žen. Některé e, režimy, například v roce 2008 byla e, potratovost u žen v Africe 0,2 až 29 na tisíc a 32 na e, tisíc žen v případě, kde e, jsou potraty e, ve většině případů zakázané, zatímco v západní Evropě, kde většinou jsou potraty povolené, docházelo k 12 potratům na tisíc žen pouze. E, takže tehdy, kdy se ženám e, znemožňuje bezpečný potrat doma, pak cestují tam, kde bezpečné potraty jsou e, povolené, anebo podstupují ilegální potraty veliká většina, 20 milionů žen, především z chudých zemích, se uchyluje k ilegálním potratům, především použitím eh, různých eh, tyček, jedu, eh, háčků a podobně. A dohromady 40 tisíc 7 tisíc žen eh, na to zemře. Eh, všichni by si měli být vědomi toho, že lidská práva bez diskriminace a bez toho, aby přesvědčení jedněch bylo vnucováno druhým. Vzdělávání, informace, přístup ke službám, to umožňuje uplatnit svá práva a výsledky, vážení kolegové, jsou pak lepší a produktivnější společenství a více zachráněných životů. Děkuji. Merci Michael Kašman. Děkuji Michaelu Kašmanovi. Tak teď dál. Máme tady přihlášené řečníky do diskuze. Mám už tady dva na seznamu. Začne pan Šimanský, potom pan Lukoko a potom budu jmenovat další. Prosím, pane Šimanský, máte slovo. Děkuji. Bardzo. Děkuji. Myslím, že pro někoho nebude tajemstvím, že řada mimo vládních organizací, které se angažují v oblasti rozvojové činnosti, se dokonce vychloubá tím, že se účastní v rozšiřování dostupu k potratům ve třetích zemích, tam, kde to není legální. Víme to dlouho, eh, na, parla, na půdě parlamentu eh, byly prezentovány zprávy, byly eh, interpelace a zejména IPPF a MSI mimo, navzdory tomu dostávají milionové dotace z rozpočtu Evropské unie Eh, kvůli politice eh, Evropské komise. A je tady tedy jedna otázka. Proč komise eh, Evropská předstírá, že nevidí, že unijní peníze, peníze daňových poplatníků Evropské unie se používají v nesouladu se standardy mezinárodní rozvojové pomoci a v nesouladu s um, evropskými standardy. Proč komise zavírá oči před touhle věcí? Michael Cashman poukázal na to, že jsou země, kde eh, je, jsou potraty legální, to je pravda, ale znamená to, že eh, budete proti našim snahám, aby eh, Evropská unie nedávala své peníze dokonce do těch zemí, kde jsou potraty legální. Já chápu, že máme i jiné eh, názory, ale eh, v Bolívii, Guatemala a v Peru eh, se můžete snažit akorát je přesvědčit na svůj prospěch života. A vy tam asi nejedete, protože byste je nepřesvědčil. Ale jestliže nejste schopen je přesvědčit, tak nezasahujte do demokratický proces, do demokratického procesu, jehož výsledkem je zákaz dostupu k potratům. Protože každá ta země má právo eh, rozhodnout si o eh, dostupnosti eh, potratů. To nejsou země, kterým máme právo dávat doporučení a dobré rady. To nejsou země, kterým můžeme něco takového radit. Takže institucionálně musíme od toho dát ruce pryč. Ale i když tohle odložíme, tak jste proti návrhu, aby Evropská unie dodržovala své povinnosti a sledovala činnost organizací, které financuje, zejména pokud porušují místní právo někde. Teď pan Legutko, prosím. Dvě minuty. Děkuji. Mě eh, zarazilo Eh, rozdílný jazyk, kterou, mi Sofie Okony eh, popsala, eh, popisovala příklady těch děsivých praktik. A na druhou stranu tu politiku, která vede k takovým praktikám. Tam byla a popsána jako jeden z největších výdobytků Evropské unie. Pokud na tohle má být Evropská unie hrdá, tak bych v ní radši nebyl. Říkám si, eh, jak probíhá rozhodovací proces v Evropské komisi a v dalších institucích. Pokud, dámy a pánové, víte, že to, co děláte, je eh, v rozporu se samotnými pravidly a zásadami, eh, které jste si sami stanovili, tak jak to děláte? Řeknete si, je to jedno, může nám projít všechno, nebo uh, eh, předstíráte, že nevíte, co ta pravidla říkají, nebo si myslíme, myslíte, že v tom křižáckém duchu děláte velkou službu lidstvu? Je šokující eh, slyšet, že ti z vás, kteří mají eh, v ústech tolik vznešených slov, zcela opovrhujete eh, pravidla, která jste sami eh, slíbili, že budete dodržovat. Takže si velice eh, vážím té příležitosti zde hovořit svobodně, protože, jak už jsem říkal dříve, to se tady stává velice zřídka, kdy tuto sněmovnu si monopolizovali lidé, eh, kteří eh, eh, podporují tyto praktiky a jsou na to ještě hrdí. To teď paní Kasiny a potom paní Záborská. Já jsem se chtěl zaměřit na důležitou věc a řeknu to velice stručně. Mám jednu otázku. Evropský parlament a evropské instituce Měli by, nebo by neměli odpovědět na tu otázku, jestli eh, je třeba eh, bránit eh, člověka od početí nebo ne. Teď paní Závorská prosím. Jak jste říkala, tak jak jste to vyslovila, bylo jméno mého manžela. Já mám dvě otázky, jednu a eh, malou připomínku. Nedávno jsem eh, zaslal eh, dotaz Evropské komisi, ale zatím mi nepřišla odpověď, takže se zeptám znovu. Financuje Evropská komise združení, která přímo či nepřímo propagují potraty, jak to ukazuje zpráva European Dignity Voice. Protože pokud to eh, dělají eh, v rámci tedy hospodářské své činnosti, tak si mohou ještě eh, veřejně blahopřát k podpoře, kterou jim na to dává Evropská komise. Paní komisařko, vy jste odpověděla eh, řadu eh, parlamentních interpelací v tom smyslu, že eh, potraty nejsou v kompetenci Evropské unie, nicméně prosazujete v rámci vnější činnosti, vnějších vztahů financování potratových praktik v rámci tedy mezinárodních závazků. Neměl by tady být nějaký mezinárodní přístup v jehož rámci se komunitní právo bude eh, dodržovat v rámci Evropské unie a její vnější politiky. A poslední věc. Uh, té občanské iniciativě se často říká, že je, nebo je karikována jako katolická iniciativa, ale já bych ráda zdůraznila, že křesťané nejsou druhořadí občané v Evropské unii. Křesťané jsou stejně tak občany jako kdokoliv jiný. A zasazují se o společné blaho ve členských státech stejně jako kdokoliv jiný. Listina základních práv výslovně chrání proti jakékoliv diskriminaci na základě náboženství a velice lituji, že tady paní Vojnáček není, aby si tohle poslechla, protože právě ona říkala, že to je eh, křesťanská iniciativa, dokonce, dokonce řekla katolická. Celá ta iniciativa, ze které vznikl ten legislativní návrh. Děkuji teď paní Gomeš. A potom pan Konáry za Evropskou komisi. Já zareaguji na to, co eh, říkala paní Záborská. jak definujete ty organizace, které jsou přímo nebo nepřímo zapojené eh, do propagace eh, mm, mm, potratu? Chcete zabránit financování eh, těch základních služeb nebo například informování o plánování rodiny? Protože ten návrh se hodně podobá takzvané politice Mexické, Mexico City, kterou Eh, prosazovala americká republikánská administrativa za prezidenta eh, George Bushe. A víte, jaký byl výsledek této politiky v rozvojovém světě, včetně eh, nefinancování služeb plánování rodiny? Došlo k, dokonce k navýšení potratů v subsaharské Africe. Že to je výsledek takové politiky. A já se znovu položím Eh, svoji otázku znovu, na kterou se neodpověděli. Jaké eh, vazby má nadace VITA s Evropským centrem pro právo a spravedlnost, eh, která je spojená s fundamentalistickým reverendem Petem Robertsnem? Přestaňte hulákat. Monsieur Cornard. Pan Kornaro, já se omlouvám za výslovnost. Vy máte technickou, pane Cassini, prosím. No, signora, parlato così poco prima. Per rispondere alle preoccupazioni, la Fondazione Nova... Já jsem málo mluvil a chtěl jsem odpovědět na to, že nadace Vitanova nemá nic společného s americkými nadacemi a nedostala až ani euro od nikoho jiného, kromě dobrovolných dárců. My... Takže, pane Kornáro, máte slovo, zastupujete DG Rozvoj. Děkuji, paní předsedající. Prezident. Ach, já jsem velice rád, že se mohu zúčastnit této debaty, která se týká této občanské iniciativy. Také vám děkuji za to, že mám možnost vyjasnit náš pohled na tento kontext. No, nejprve bych se chtěl um, věnovat k tomu, co říkala paní Kovíru na začátku své prezentace. Hovoře, chtěla bych na tyto iniciativy zasadit do širšího kontextu. Pan poslanec Kiešmen také hovořil o kontextu, v jakém vytváříme naše rozvojové politiky, v jakém je provádíme. Zároveň bych těm, kteří mm, mm, vyjádřili komentáře ohledně odpovědnosti, kterou neseme za naše eh, konání, tak mm, vás mohu ujistit, že veškeré aktivity, které dostávají finance z Evropské unie, jsou v souladu se, se stanoveným rámcem pro tyto politiky rozvoje. A teď se tedy vrátím k některým věcem, které si myslím, že je dobře vysvětlit. Jsou to určité věci, které jsou možná jemně rozlišitelné, ale je důležité, abychom to dobře rozlišovali. Za prvé je důležité dobře rozlišovat mezi činnostmi, které explicitně financujeme, a za které potom neseme, co by komise odpovědnost, a mezi jazykem, který najdete na internetových stránkách některých nevládních organizací nebo v jejich materiálech. Pokud bychom chtěli zastavit financování, pardon, tedy my bychom e, zastavili, pokud bychom chtěli eh, zastavit financování všech nevládních organizací, eh, které neuvádí na svých stránkách informace tom, že jsou financovány z Evropské unie, tak bych tam potom bylo velice malý počet těch eh, organizací, které čerpají tyto finance. Hovořili jste o objemu těchto akcí. Mohu potvrdit, že ty dvě organizace, o kterých jste, jste hovořila a které jste označila za nositele určitých pochybných postupů, také eh, dostávají Eh, finance, ale celkově to představuje asi 0,5 celého toho objemu financí. A usilujeme o snižování úmrtnosti dětí a o snižování úmrtnosti rodiček. Myslím si, že můžeme být hrdí v tom, že právě silně podporujeme nevládní organizaci IPPF, protože se nám podařilo snížit eh, úmrtnost kojenců z 10 na 5 Samozřejmě celý, celá řada lidí říká, že máme pokračovat v tom, abychom usilovali o splnění rozvojového cíle tisíciletí číslo 5. další, třetí aspekt se týká transparentnosti a také toho, že tyto dvě organizace, eh, nebo jak jste bylo řečeno, tak vlastně nevíme, v jakém kontextu se přesně tyto dvě organizace pohybují. My Eh, chci říci, že my jsme neposkytli ty informace, které se týkaly MSI, jak bylo řečeno, ale není to, je to tak, že jsme nezveřejnili úplně všechny podrobnosti, které se týkaly příslušných dokumentů, protože to neděláme nikdy, ale myslím, opravdu se domnívám, že veškeré informace, které jsou zapotřebí k tomuto tématu, jsme dali k dispozici. Dále jsme slyšeli velice zajímavou diskusi. Kdo vlastně má mít to rozhodující slovo v této velice citlivé diskusi, kdo má mít to poslední slovo? Slyšeli jsme také poměrně, vyslechli jsme si drastický popis toho, jak probíhají zákroky v Bangladeši a tak dále. Já chci říct si, že výklad toho, zda se jedná o, pra- o legální postupy či nikoli, tak to bych ponechal na Bangladeši. A já eh, nechci soudit žádná opatření, která se tam provádí. Nechci říct, hovořit o tom, zda jsou legální či nikoli, ale já jsem odpovědný za to, abychom se pohybovali i v těchto velice citlivých oblastech, abychom se věnovali i těmto citlivým oblastem a že tam vždy musíme respektovat vnitrostátní právní rámec. Včera se konala naše diskuse, jsem velice také rád, že jsem měl k dispozici váš velice podrobný dokument, celé jistě se k tomu vrátíme a e, dáme si pozor, abychom se tomu dobře věnovali, abychom se k tomu vyjádřili, k této občanské iniciativě. Bohužel jsou problémy s mikrofonem. Mm, tato eh, občanská iniciativa musí být eh, plně dotažena do konce. Ale pak vlastně zde zazněly i otázky ze strany poslanců, takže já se potom vyjádřím, jak k té občanské iniciativě, tak vlastně budeme reagovat na veškeré dotazy a um, obavy poslanců. A nakonec bych chtěla ještě jednoznačně říci, že neprosazujeme potratovou politiku, potraty v žádné naší politice, v žádných našich činnostech, které jsou financované z našeho generálního ředitelství, nedáváme žádné prémie, jak jste zaznělo, nebo že bychom preferovali nějaké činnosti, eh, jejichž, které obnáší prosazování eh, a podporu potratů. Myslím si, že každý, kdo je zde, souhlasí, bude souhlasit s tím, že zásadním cílem je chránit zdraví e, žen a dětí a při, víc, spíše než potraty prosazovat dobrou pro e, prorodinnou politiku a rodinné plánování, plánování rodiny. Merci, monsieur le direct. Děkuji vám, pane řediteli. Takže teď v těch pár minutách, které nám zbývají, dám slovo panu Pupinkovi, aby to uzavřel a pak ještě z e, kolegovi z petičního výboru a pak e, sama řeknu pár slov na závěr, abychom zakončili toto dopoledne. Takže prosím, pane Pupinku, máte slovo. Máme deset minut, můžete mi mě o tom ujistit, tak jak je to v programu? No, ano, dobrá. Takže já se o tento čas rozdělím ještě s pár lidmi z mé delegace, protože nechci odpovídat sám. Takže na úvod bych chtěl říci, že za prvé je tu problém s umrtností matek, ale není pravda, to dávat rovnítko mezi tímto problémem a potraty eh, Úmrtnost matek je způsobený zdravotnickými infrastrukturami v jednotlivých zemích a nelze pod záminkou umrtnosti rodiček nebo matek podporovat potraty. Jestliže chce Evropa pomoci těmto zemím, může tak učinit způsobem, který bude opravdu prospěšný a řešit příčiny toho potratu a zlepšení zdravotní péče a zdravotního stavu. V afrických zemích, které mají velice volné zákony o potratech, statistiky ukazují, že je vyšší úmrtnost matek než v zemích, kde jsou potratové zákony přísné. Potrat je jedním z důvodů úmrtí matek, takže je to otázka priorit, volby priorit pro Evropskou unii a je to také otázka konzistentního přístupu konzistentnost v evropských politikách, aby se nefinancoval výzkum, který e, destruuje embryo, to je už prosazené, tak tento princip respektování integrity embrya má platit také pro potraty. Nemůžete mít dvě kontradiktorní stanoviska k jedné skutečnosti, jednou na straně výzkumu a jednou na straně rozvoje.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 politika rozvoje Evropské eh, unie nebo politika eh, rozvojové pomoci eh, se vztahuje do třetí kapitoly. Cílem je hlavně vykořenit pomoci. A pan Cashman říkal, že tam je vazba na dobré rodinné plánování. A hlavním, to, to musela být chyba, hlavním cílem je uh, vykořenit eh, chudobu. My tady máme eh, lidská práva a eh, obecnou podporu rozvoje v těch rozvojových zemích. My vyzýváme k úctě k lidským právům a v rámci vykořeňování chudoby byste neměli podporovat eh, žádné eh, aktivity, které podkopávají eh, lidské zdraví nebo důstojnost. Je třeba řešit podmínky, které vytvářejí, které vedou ke vzniku chudoby. Musíte pamatovat na to, co je, co jsou potraty. Pan Kišmen tady hovořil o háčcích a ramincích, eh, které jsou zaváděna, eh, zaváděna do lidského eh, těla. Samozřejmě, ty potraty jsou strašlivou věcí. Potraty jsou velice krutou praktikou, neporušují nebo nezabíjí jenom děti, ale dělá se to způsobem, který se nedělá ani u zvířat. Potraty neléčí nemoci, ale můžou je způsobit. Znovu říkáme, že potraty nejsou eh, lékařským zákrokem, ale jsou velmi eh, rizikové eh, zdravotně. Ženy umírají kvůli potratům, včetně těch legálních a hygienických. A nehovořím tady o psychologických eh, rizicích, eh, se kterým eh, se potýkáme každý den. Jedná se o riziko pro zdravé ženy a ještě více pro ženy nemocné. Je třeba věnovat zvláštní pozornost těhotné ženě, potřebujete mít kontrolovanou situaci a potom můžete se starat jak o matku, tak o dítě. Eh, zákony omezující eh, potraty ne, eh, způsobují pokles mateřství. Jsou země, které omezily potraty, ale mají velice nízkou dětskou úmrtnost. Naopak země, kde jsou kde je toto hodně dovolené, jako je Nepál a Bhutan, tam roste ten index. V roce 2012 britský lékařský eh, časopis Lancet ukázal, jak to vypadá na jednotlivých kontinentech. Víte, že 87% eh, eh, úmrtí matky je dáno a nedostatečnou lékařskou péči a 13% vyvolaným potratem. Takže vidíte, Eh, jakým způsobem ten problém eh, řešit. Máme dlouhé a smutné zkušenosti s potraty a proto eh, mm, chceme zrušení této věci, která není kompatibilní s, jaké, s jakoukoliv civilizovanou společností. Například ve Španělsku první rok po legalizaci potratů proběhlo 9 pokraků. Minulý rok jich bylo asi 30 tisíc. Povolení potratů vede k dalším potratům. Ta rozvojová pomoc opravdu vede k máme s podmínkám, které zlepší životní podmínky lidských bytostí. Chcete zlepšovat eh, vzdělávání, to je eh, také věc, za kterou Evropská unie eh, zodpovídá. Dovolte, že nám přístup ke vzdělání, zajistěte hygienická opatření, krevní testy, antibiotika a takovéhle věci. To je všechno, co musí fungovat v řádném zdravotnictví. Pak ty eh, nejzdravější eh, ženy je také třeba správně, eh, nejzranitelnější ženy je také třeba správně zajistit, pokud je o potraviny. Samozřejmě můžou tady být programy prevence, už k ním eh, docházelo řada nemocí byla vykořeněna ze třetího světa. Můžete zajistit eh, řádné vzdělávání, tak aby eh, muži a ženy se dělili o výchovu dětí, o péči o děti. To by nejenom snížilo přenášení nemocí, a také by to bylo, snížilo vnímání ženy jako reprodukčního objektu. Potraty nelze vnímat jako něco nevyhnutelného. Po třetí zopakuji. To, co jsme tady eh, říkali o, eh, v, eh, v, v ramincích a tyčkách, tak nelze si představit, že něco takového by se mělo zlegalizovat za lepších hygienických podmínek. Musíte chránit dítě, které je uvnitř těla matky. A není to její orgán, nepatří chci eh, říct těm, kteří eh, hlasují pro, tě, pro tyto projekty, aby vyzvali Evropskou unii, aby eh, postoupila no, do nové fáze výzkumu kvůli lidské bytosti, aby zakázala tu komercionalizaci v této oblasti. My chceme právo, které je v souladu se zralou a poctivou civilizací dělají se projekty, které eh, zachovávají eh, lidské životy bez ohledu na eh, původ života. A víme, že ty projekty jsou často velice užitečné. Ale představte si, co by Evropská unie mohla dosáhnout, kdyby všechny své rozvojové peníze posílala na řádnou rozvojovou pomoc. Jedna z našich iniciativ eh, získala téměř 2 miliony eh, podpisů. Bylo tedy důležité hm, si připomenout eh, ty základní politiky, které jsou důležité ve všech okolnostech. Nejsme tady proto jenom, abychom hovořili o těch zlech, ke kterým dochází, my prakticky 2 miliony občanů eh, chceme vybudovat ten správný eh, mm, život kolem eh, sebe. Nejde o ideologii, nejde o levici a pravici, o lidských právech se nemůžeme dohadovat. Všechny legislativní i exekutivní orgány musí zaručit taková práva a ne o nich debatovat. My jsme skupina občanů, eh, která je odhodlána podporovat život a budovat jej do budoucna. Euh, Takže, chcete po mně 45 vteřin, to bude opravdu 45 vteřin. A potom dám eh, zástupci slovo petičního výboru. Děkuji teď už je tedy závěr, takže děkuji, děkuji za tuto rozpravu, byla významná, měla by mít své pokračování. My to nepovažujeme za konec, ale za začátek naší iniciativy. Chceme, aby to byl začátek legislativního procesu a chceme, aby ta reálná rozprava potom probíhala za příštího legislativního období s příští radou. Není úkolem komise hodnotit politickou vhodnost eh, takové iniciativy, těch 2 miliony podpisů to eh, dokazuje. Máte dvojí odpovědnost, odpovědnost morální, ale také demokratickou a politickou a doufáme, že eh, toto budete respektovat. Děkuji. Děkuji vám. Minutu? Děkuji. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já eh, to ještě nechci obsahově hodnotit. To slyšení je tady vlastně eh, k tomu, aby si člověk rozšířil sám obzory a alespoň za mě mohu říci, že se to dnes podařilo. Za prvé je dobré, že dnes jsme se setkali. Za druhé, daleka ještě nejsme na konci debaty, ale spíše na začátku. A za třetí můžete si být jistí, že v novém funkčním období v příštím legislativním období tedy eh, budeme s tímto tématem pokračovat. Je to příliš eh, důležité eh, téma, nejedná se o přírodovědné téma, ale o hodnotovou debatu, o etický problém. A tou debatou budeme proto pokračovat a to vám jménem petičního výboru mohu zaručit. Děkuji. Děkuji vám. Takže tím se dostáváme na konec tohoto slyšení v rámci mm, postupu při občanské iniciativě. Vaše iniciativa je oficiálně přijatá. Další postup bude pokračovat, aby se tedy posoudilo, jak, jak pokračovat. Vzhledem k tomu, že nám končí legislativní období, tak zřejmě to budou Eh, poslanci příštího legislativního období, kteří v tom budou pokračovat, i když v nadcházejících týdnech možná Evropská komise ještě přijme stanovisko k případnému, k případným dalším krokům. Co se mě týče, pokud se mohu vyjádřit jako zástupkyně právního výboru ohledně právního základu této iniciativy. Zdá se mi, že diskuse ujasnila, že se jedná především o problematiku potratu, jejich legalizace nebo zákazu. Toho se zjevně vaše iniciativa především týká a e, to je v kompetenci členských států. A No, tak teď se to bude posuzovat. A to není pravda, říká pan Puping. E, rozprava skončila, říká paní předsedkyně. E, na závěr jste hodně hovořili o potratech. Tak to jsem slyšela, takže to ne. A e, děkuji tlumočníkům za to, že s námi zůstali o 15 minut déle a sejdeme se v příštím volebním období.